Good afternoon, everyone. Já vám všem eh, přeji dobré odpoledne, i když vím, že eh, tady řada poslanců ještě není, ale už máme za sebou akademickou čtvrthodinku, takže pustíme se do eh, dalšího bodu na pořadu jednání a sice výroční zpráva o Evropské centrální bance za rok 2011. Dám slovo zpravodice paní Mateas. Máte slovo. Eu, eu quero antes de mais começar uh, por Děkuji. Takže bych ráda poděkovala eh, kolegům z jednotlivých frakcí, se kterými jsme byli v kontaktu a měli jsme několik bilaterálních jednání v posledních dnech a, a tím jsme se mohli posunout alespoň v kompromisech a, a dostali se do stávajícího stavu kompromisních pozměňovacích návrzech, návrzích, které jste dostali, a některé z nich jsme i projednali, eh, jsem se pokusil eh, zaměřit eh, se tedy, nebo, pardon, takhle, spojit nebo přiblížit co nejvíce vaše pozměňovací návrhy a pokud tam byl nějaký zásadní rozdíl mezi nimi, tak já jsem samozřejmě snažila se co nejvíce situace využít a požádat kolegy o jejich přepsání, tak abychom měli nový vyjednávací základ a mohli dosáhnout schody. Čili takové strategie jsem se držela a řada kolegů předložila asi eh, dohromady 25 eh, pozměňovacích návrhů k mm, původnímu návrhu zprávy tedy. A více než eh, sedm eh, z nich eh, se zaměřovalo na poměrně velkou část té zprávy. A vzhledem k tomu všemu, já jsem se pokusila to všechno převést do nějakého formátu, který potěší co nejvíce lidí, a to i lidi s velmi odlišnými názory. Bylo třeba se zaměřit na odpovědnost, transparentnost, a LTO, OMT. A to bylo velice těžké. Zkusila jsem tedy zajít co nejdále v těch kompromisech. Nebudu hovořit teď o, jedin, o konkrétních pozměňovacích návrzích, ale spíš vám něco řeknu o eh, hm, některých těch eh, návrzích obecně a rád si samozřejmě vyslechnu vaše názory, tak abychom mohli pokročit v debatě. Za prvé, Myslím si, že tady eh, se pokoušíme tedy zaměřit se na naplňování e, monetární politiky v roce 2011 e, v kontextu malého růstu, nedostatečné dynamiky ekonomiky, e, nedostatečné dynamiky na úvěrových trzích, takže nízký růst, málo úvěrů. bylo třeba přistupovat k nekonvenčním opatřením, o některých z nich se zmiňuji. ve své zprávě i eh, je zmiňuje banka ve své zprávě. Ale růst je velice důležitý vzhledem k tomu, jaká probíhá krize. A opravdu se musíme eh, pokoušet eh, se s tím nějak popasovat, rozsáhnout ho. Druhá věc, o kterou se tady snažím, je ta podmíněnost pro mm, banky. S řadou eh, lidí jsme se eh, shodli, že je tady určitá kondicionalita, podmíněnost pro státy, tak proč by něco takového nemělo existovat pro banky? Zdá se, že to je úplně eh, zjevné. A návrh, který já se pokouším tady předložit, vychází z toho, že transfery eh, do bank musí doprovázet úvěry, které potom přetečou do ekonomiky, eh, do eh, v malých a středních podniků a rodinám. A bez takovéto podmíněnosti celá monetární politika, respektive její efektivita, není zaručena. Potom jsou tady další otázky, které souvisely s efektivitou monetární politiky. My se pokoušíme, eh, nebo pokusili jsme se tedy eh, zohlednit některé věci, eh, které nám kolegové předložili k nekonvenčním opatřením a i jejich efektivitě a nežádoucím účinkům. Myslím si, že stojí za to poukázat tady na nějaký koncepční mix tedy eh, rozpočtové politiky a monetární politiky eh, na evropské úrovni. Celá řada pozměňovacích návrhů eh, šla tímto směrem a zaměřila se na například poskytování jištění a to, jak to ovlivní rozvahu, pardon, výsledovku ECB. Potřebujeme více informací. Obecně bych to tak eh, schrnula ke všem těmto věcem. Ve zprávě a v kompromisních pozměňovacích návrzích, které předkládám, jsem se pokusila eh, vyjádřit obavu řady kolegů, nejenom svou obavu, ohledně eh, v rostoucí nerovnováhy, pokud je o poskytování úvěru. Nevím, jestli tohle je důsledek nějakých neudržitelných kapitálových toků, ale víme, že by to mohlo vést k narušení stability a života schopnosti eurozóny. Takže tohle je jedna věc, na kterou pokazuji já i kolegové. pozměňovací návrhy, které se týkají hodnocení monetární politiky a její efektivity v roce 2011 a toho, do jaké míry eh, monetární politika eh, závisí pouze na bance a ne na ostatních, tak to jsou eh, tedy další témata. My musíme posuzovat monetární politiku v rámci mandátu centrální banky, ale Myslím, eh, bychom měli říci, že bychom ze studií ani z našich rozprav neměli vynechávat eh, zmínku eh, cílu monetární politiky obecně. A to, jak je nezbytné, nezbytná pro boj s inflací. Já myslím, že jsem se tam pokusila ehm, zaměřit na úlohu ECB v Eh, transformačních programech, v eh, vytváření eh, opatření strukturální povahy. A to jsou všechno věci, které teď musíme mít na paměti. A závěrem, že tady nechci strávit celé odpoledne s tím projevem, možná, že si můžeme dát ještě později druhé kolečko, jestli budete chtít, tak můžu pohovořit o dalších věcech. Prostě dostali jsme eh, pozměňovací návrhy ze všech politických frakcí, které šly různými směry. Eh, vždycky tam ale bylo povolání, volání po více informacích o eh, činnosti ECB, po, jej, po zápisech, rozhodnutích a tak dále. Větší informace o uh, hospodaření ECB. Nicméně já jsem se pokusil zachovat tedy ducha všech pozměňovacích návrhů a mm, pamatovat tedy na to, co jste eh, chtěli. Musíme eh, samozřejmě vždycky zohledňovat všechny eh, názory a já teď ráda si vyslechnu vaše připomínky. Děkuji. Děkuji. Paní Matias za EPP tady nikdo není, kdo by si vzal slovo, tak dám rovnou slovo socialistům. A pokud tady někdo ještě z EPP přijde, tak eh, mu dám slovo. Ale teď má slovo za socialisty eh, pan Oňo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vášení kolegové. Od naší poslední rozpravy v výboru Ekon jsme vedli diskusi velice plodnou se spravodajem a s ostatními stínovými spravodaji naše kolega, kolegyně paní Matias po konzultacích s jednotlivými zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout kompromisu vyjádřila tedy své stanovisko k měnové politice ECB a obecně k makroekonomické politice eurozóny. Rád bych zde připomněl, že zpráva Marien Thyssen, která se týká z velké části otázek, které jsou uvedeny i ve zprávě kolegyně Matias, mám na mysli zejména kontrolu ze strany trojky, dosáhla široké většiny na plenárce minulý týden, takže mám důvěru v naši schopnost kolektivní dosáhnout široké většiny i ohledně zprávy paní Matias, a to tím spíše, že návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, které zpravodajka předložila, jsou výsledkem významného úsilí, které vítáme. Takže bych jí rád poblahopřál, jak za její pracovní metodu, tak za obsah těchto návrhů, které se mi zdají, eh, že skutečně dobře zohledňují přístup jednotlivých frakcí. Analýza měnové, měnových politik v tomto návrhu je velmi vyvážená a použitý jazyk dobře svědčí o složitosti makroekonomické situace eurozóny. Pokud jde o ne, nekonvenční nástroje, kterými jsou LTR a SMP, stejně tak jako reakce ECB na potíže tzv. Perif- okrajových periferních států, což je velice důležité téma, tak se také domnívám, že návrhy zpravodajky jsou schopny zasto- eh, představovat výsledek široké většiny našich členů. Tyto návrhy také zohledňují stanoviska, která obhajuje parlament v rámci jiných témat, zejména co se týká fondů a potom kontra ochrana proticyklická, tedy schopnost, rozpočtová schopnost, kterou obhajují sociální demokraté. To je chválihodné. A na závěr, kolegové, vás pouze povzbuzuji v tom, abyste si prostudovali novýma očima a bez nějakých předsudků návrh zpravodajky a myslím si, že s ním budete spokojeni stejně jako já. Děkuji. Very much, uh, Mr. Hwanyok. I will... Děkuji panu Hwanykovi. A teď za Ale pan Temosa. Muchas gracias, Pablo. Hoy ya que nos... Děkuji, Pablo protože ty předsedáš, tak budu hovořit španělsky bude to takový znak přátelství, bratrství mezi námi. Nejprve bych rád poděkovala poblahopřál naší zpravodajce za její práci, protože skutečně měli jsme velmi užitečnou, velmi plodnou schůzi minulý týden ve Štrasburku. Ještě jsme neměli ty navržené kompromisní návrhy a moje frakce liberálové se obávali, že se nám nepodaří najít společné zájmy na, zá, na, na tom základě, na kterém bychom mohli dosáhnout širokého konsensu v tomto parlamentu. Takže víme, v jaké situaci se nacházíme. Trhy jsou velmi napjaté, diskuse v Evropské radě jsou sledovány médií a moje frakce byla znepokojena. Musím nyní konstatovat s uspokojením, že po předložení těchto kompromisních návrhů a bez toho, aniž bych měl ještě stanovisko mých kolegů, jsem spokojen, protože jsem viděl to, co bylo uděláno a jaká snaha byla vyvinutá, aby se zblížily zájmy jednotlivých frakcí. Protože nemám moc času, tak budu postupovat rychle. Chtěl bych říci, že souhlasíme s návrhy 2, 4. Takže 2, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 24. S těmito kompromisy tedy můžeme souhlasit. U ostatních kompromisů máme ještě určité výhrady. Pravděpodobně navrhneme ještě některé další úpravy, ale velká část práce, která zde byla předložena, můžeme ji považovat za schválenou. A myslím si, že ještě bude zde více nápadů pro to, abychom dosáhli kompromisu. Budeme dělat, co můžeme, aby naše pozměňovací návrhy byly převzaty a navrhuji, abychom zohlednili i návrhy ostatních frakcí. Mám na mysli zejména návrhy týkající se transparentnosti. Mám na mysli věci, u kterých je ještě možnost zlepšit některé podrobnosti, ale jsem si jistý, že ještě po, něk- po některých jednáních se nám podaří dosáhnout struktury zprávy, která bude přijatelná pro všechny. Samozřejmě bude hodně pozměňovacích návrhů, hlasování bude dlouhé a každý má samozřejmě právo předložit své pozměňovací návrhy. Evropský parlament by měl skutečně být jednotný, pokud jde o tuto zprávu aby skutečně bylo dosaženo širokého konsensu mezi jednotlivými frakcemi. A na závěr svého příspěvku dovolte mi ještě říci, že je zde určitá červená línie, kterou bychom neradi překročili jakožto liberální frakce, co se týká nezávislosti ECB eh, e zejména. Ta nemůže být nikterak spochybněna. Nezávislost ECB to je základní charakteristika, základní vlastnost ECB a eurozóna to nejsou Spojené státy. Euro není americký dolar, takže na světové úrovni nemůžeme využívat expanzionistické politiky no, nebo nemůžeme eh, se podrobit expanzionistické politice Spojených států a moje frakce tedy bude zdůrazňovat nutnost nezávislosti ECB. Toto vlastně tvoří veškerou její důvěryhodnost pro eurozónu projekt eurozóny je spochybňován některými zeměmi, zejména Velkou Británií a ty velkým, k velkým evropským úspěchům patří vnitřní trh, ale také jednotná měna spojená s důvěryhodností ECB. A na závěr pro možnost dalších rozprav podporujeme s určitými výhradami nekonvenční opatření, která se staly e, opatříž k postupům ECB od nedávné doby. A možná nemáme příliš mnoho eh, s, s námi nebude souhlasit, ale v našich očích je to velice důležitá věc. Chtěl jsem to zdůraznit. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci, za vaše úsilí, které jste odvedli a doufáme, že všechny otázky spojené s kompromisy budou do příští rozpravy vyřešeny. Děkuji. Valoro enormemente. En nombre de los verdes tampoco... Děkuji. Nyní samozřejmě se oceňují váš jazykový režim, který jste zvolil. Ano, pan Styrks, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Uh, a traditional expert on the ECB. Eh, děkuji, pane předsedo. V ECR je odborníkem na ECB pan Epink, ale ten tady bohužel dnes na, eh, nemůže být, tak mě požádal, abych eh, přečetl jeho připomínky. Pan Epping je zklamán návrhem kompromisu Eh, které eh, předkládá paní zpravodajka tam, kde eh, říká paní Matejas, že její návrhy kompromisu obsahují pozměňovací návrhy ECR, tak tomu tak často není, nebo ne docela. Pan Epping doufá, že eh, bude eh, možné vzít zřetel na eh, více z jeho návrhu v závěrečných kompromisech. Pokud ukáže, že to je nemožné, tak požádá, aby se hlasovalo zvlášť o většině jeho pozměňovacích návrhů. Za druhé, pan Epping je proti odkazům, které zavání monetárním financováním proto e, silně e, nesouhlasí s návrhem kompromisu e, v odstavci 13, který navrhuje, aby zisky ECB s operací Eurovalu s řeckým národním dluhem se započítávaly ke snížení dluhu. Je mimochodem rozdíl zásadní mezi formulací návrhu kompromisu a dohodou, kterou e, dosáhla e, euroskupina e, Eurogroup na začátku tohoto týdne. A sice, že země část peněz, která bude stejná jako jejich zisky z SMP, předají tedy na umoření lidských dluhopisů, zatímco české, členské státy, to je pro české státy a ne pro ECB. Eh, za třetí, pan Epping eh, si myslí, eh, že ta hrada přání jako proticyklický eurofond, euroobligace zpravované mm, podle komunitární metody o bankovní licence pro ESM a Evropský umořovací fond, to jsou všechno nepřijatelné věci pro ECR. Za čtvrté, Pan F. Epping nevidí potřebu eh, eh, spochybňovat status ECB a cíly monetární politiky, které jsou jasně definovány ve smlouvě. Ovšem eh, vnímá potřebu zvyšovat požadavky na transparentnost a proto podporuje návrh kompromisu aby eh, se vydávaly eh, zápisy z eh, řídící rady ECB spolu s argumenty a zápisem o hlasování. Závěrem bych tedy řekl, že vzhledem ke stávajícím návrhům kompromisu je nepravděpodobné, že ECR bude podporovat zprávu paní Matias. Tolik tedy stanovisko pana Epinka. Děkuji. Děkuji, pane Stejčku. A za toto vyjasnění. A já jsem zapomněl eh, říci eh, předem, že eh, u vás je tím zpravodajem pan Epping. Takže teď dejme slovo zase paní Matias. Děkuji za slovo. Děkuji ještě jednou za slovo a rovněž za vaše příspěvky do diskuze. Zároveň bych ráda poděkovala kolegům za podporu kompromisních návrhů s výjimkou politické frakce EK. Air. Jinak bych ráda poděkovala všem, kteří nás podpořili. Myslím si, že je to dobrý základ pro získání většiny, většinového stanoviska v našem výboru. Já udělám vše, co je v mých silách, abych takové dohody dosáhla. Pouze několik poznámek, takové konkrétnější záležitosti. Hmm nepokryju pravděpodobně úplně všechno, o čem jsme se zmínili. Ovšem, pokud by kolegové chtěli zaslat ještě další připomínky, které zde zazněly, mm, řekněme i písemně, další poznámky, tak samozřejmě nejsem proti. Takže, jestli dovolíte, několik nyní poznámek. Především od pana Tremosy nezávislost e CB. Já se snažím velice jasně poukázat na to, že nezávislost Evropské centrální banky při výkonu svých úkolů, to znamená především měnové politiky, není podkopána žádným, nebo žádný z mých pozměňovacích návrhů nepodkopává tuto nezávislost. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, já skutečně nemám žádný zájem na tom, abych podkopávala nějakým způsobem nezávislost banky v tomto ohledu kompromisními návrhy, které jsem předložila. Ovšem, je zde ještě jedna záležitost a v podstatě věc, která zatím nebyla projednána. Když to vezmeme v potaz, to znamená, když to bude vlastně základ naší příští diskuze, tak ta otázka, kterou si položím, je následující. Má ECB vůbec možnost, je schopna skutečně jednat, vykonávat své pravomoci v rámci svých určitých vymezených eh, limitů. Já si myslím, že v tomto ohledu potřebujeme jasnější obrázek. My zde máme ty principy, zásady, které byly stanoveny, které jsme si společně řekli, které zde zazněly od kolegů. Ovšem, podstatě eh, banka již musela reagovat na různé další sektory, na různé další oblasti a tak dále. Ne, mm, to, mm, například různé programy přizpůsobení a podobně. Banka musela zasahovat v různých oblastech, v různých sektorech. To je teda otázka, toto je věc, která je zatím otevřená. Myslím si, že by to mělo být předmětem další diskuze. A nyní se dostávám k tomu, co zaznělo z úst našeho kolegy za skupinu EKR. Kompromis 13, který se zdá být neakceptovatelný. Zde bych ráda řekla následující. Když hovoříme o tomto tématu, nesmíme zapomínat na to, že restrukturalizace řeckého dluhu ze strany ECB by měla proběhnout tak, aby ECB samozřejmě z toho nějak netěžilo, z toho, že se dostanou tyto cené papíry pod svou nominální hodnotu na trhu. Čili pokud tam dojde k nějakému přebytku a podíváme-li se na oblast působnosti banky, tak možná bychom mohli přistoupit k nějakému přerozdělení tohoto přebytku. Tím bychom to pokryli. Pak bychom diskutovali o tom, kolik ehm, a jakým způsobem se budeme, budeme postupovat, pokud je o zadlužení Řecka, kolik teda dluží eurozóně a tak dále. Toto je ovšem oblast, které se ještě musíme dále věnovat. Tam, kde jsme ještě nedosáhli dohody, tam se samozřejmě budeme snažit o dosažení společného postoje. Já beru vše, co zde zaznělo v potaz. Ještě jedna věc. Ano, musíme opat, musíme skutečně být velice um, rigorózní v tomto ohledu. Kolega si stěžovala na to, že některé z pozměňovacích návrhů jsem nevzala v potaz. Byly to návrhy, které ovšem šly proti filozofii kompromisu a pokud bych byla vzala v potaz tyto návrhy, tak v podstatě bych byla ohrozila kompromisy eh, vzhledem na politický obsah. To znamená, že prostě musíme postupovat velice jasně, nesmí zde být žádné nevysvětlené nějaké šedé oblasti, musíme opravdu postupovat rigorózně a právě z tohoto důvodu jsem postupovala tak, jak jsem postupovala. Prostě nemůžeme mít nějaké mm, protichůdné eh, návrhy. Samozřejmě, pokud budete chtít něco předložit samostatně, proč ne? Ovšem, já jsem připravena k další diskuzi, transparentním způsobem to všechno projednat, můžeme se o tom ještě pobavit nechci zacházet do nějakých podrobností, ale jsem ochotná přistoupit na bilaterální jednání, bilaterální schůzky. Můžeme velice rychle zorganizovat takové schůzky, možná i nějakou mm, rychlou schůzku, další schůzku stínových zpravodajů bychom mohli zorganizovat v tomto ohledu. Čili ano, prosím, pošlete mi všechno, ještě jakékoliv další připomínky, poznámky i písemně, abychom mohli dosáhnout dalšího pokroku. Ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je osmička. Osmička a to je návrh zprávy o subjektech úsic a naším zpravodajem je kolega Gigold. Thank you. So. Ja, herzlich willkommen. Dě- ano, srdečně děkuji. Je to hezké, že poté, co již o tom diskutujeme nějakou dobu, je zde tato zpráva, že oni nyní můžeme mluvit, tedy diskutovat. Předložil jsem svůj návrh a s napětím očekávám, jaké budou reakce kolegyní a kolegyně na tuto zprávu. Chtěl bych se soustředit na pár bodů. Návrh komise obsahuje v zásadě tři hlavní oblasti. Za prvé je to otázka důvěryhodnosti ručení, potom je zde otázka sankcí a za třetí je zde oblast, um, is, is klar, dass, uh... oblast odměňování a vlastně potom je zde ještě uveden širší kontext. V, USIC, v oblasti USIC Fund jsou zde některé otázky s různými možnostmi které obsahují určitou liberalizaci, ke které došlo v minulých letech. Máme zde také komis, situaci, že komise pracuje na USIC 6, kde se ještě zohledňuje více zájmů než eh, v tom čísle 5, ale v zásadě s tím můžeme docela dobře šít, můžeme to akceptovat, co se týká eh, oblasti garancí, ručení. Myslím si, že komise předložila dobrý návrh, že který ochraňuje spotřebitele před riziky, která se hodnotit, zejména pokud se týká z e, nějakých, když dojde k nějakým problémům e, ve společnostech, tak e, je to, v budoucnosti by měly být chráněny poněkud jinak a lépe než u dřívějších textů. Obecně můžeme říci, že tato pravidla v některých konkrétních speciálních případech na některých třetích trzích mohou vést k určitým problémům. A to například tam, když určité některé země chtějí investovat do nějakých uh, uh, kolektivně investovat do převoditelných cených papírů a potom tedy je relativně těžko ohodnotitelné, jaká rizika jsou s tím spojena a co se dělat pro to, aby případně se mohly některé třetí trhy třetích zemí vyloučit. Myslím si, že bychom ještě měli s kolegy mluvit o tom, zda by nemohla existovat nějaké pojištění proti tomto tím rizikům. Vím, že Pervanš Beres již něco v jiných souvislostech v tomto smyslu navrhla to znamená, že existují určitá rizika, které ohrazují oblast odpovědnosti pro eh, některé eh, záležitosti, které mohou vznikat jako vedlejší efekt, ale není vlastně přijatelné, aby některá rizika se potom pře váděla na spotřebitele, takže by z toho vyplýval logický kompromis určité neformální, najít řešení určitého neformálního pojištění, tak aby vlastně nenesli ty rizika spotřebitele, protože tato rizika nelze vždy předem eh, zhodnotit, ale také, aby se nevyluč, nezavíral ten trh před určitými třetími trhy nutně. Druhá otázka, která, co se týká sankcí, tak to je téma, které, o kterých jsme již diskutovali v rámci jiných právních aktů. V podstatě u nich směrnic jsme vedli podobnou diskusi u CED u, u směrnice o vlastním kapitálu. Komisuje, komise podle mého názoru správně zde stanovuje určité sankce, administrativní, správní sankce a navrhuje, aby tyto sankce byly harmonizovány v určitým způsobem tak, jak je navrhováno v rámci USIT. Sledujeme se zájmem eh, ty diskuse, určitý odpor, který v současné době můžeme konstatovat v radě. A třetí oblast této zprávy a také mých návrhů se týká oblasti odměňování. Je to tak, že komise se snaží správně toto zjednodušit. V zásadě jsou to podobná pravidla u fondu IFM. To jsou fondy, která nejsou, nejsou USIC, ale která jsou určena pro určitý uší okruh klientů tedy. To znamená, že kopírují určitá pravidla odměňování manažerů a dá se říci, že určitým způsobem přebírají také pravidla z Mezinárodního z rady, Mezinárodní rady pro finanční rizika. Jsou tam ještě určité problémy, které z toho vyplývají, abych tak řekl, ale měli co se Měli bychom skutečně plně převzít pravidla eh, to zprávy, co se týká odměňování. Jsou to někdy podrobnosti, ale jde o to, jak, v, jakým, v jaké míře a jaká odpovědnost pro prosazování těchto pravidel bude. Co se týká trhu USIC, tak tam možná nejsou ty největší problémy o odměňování manažerů, ale spíše manažerských eh, společnosti. Slyšeli jsme stížnosti ze strany organ, určitých organizací na ochranu spotřebitelů, ale také i od samotných zástupců odvětví, kteří říkají, že co se týká odměňování manažerů těchto eh, fondů, těchto společností, že někdy jsou tam určité problémy, například fond ztratí hodnotu někdy, a potom tam eh, se vyplácejí určité performance fees, tedy odměny za výsledky. Pravidla by se měla uspůsobit tomu, zda se provádí určitý benchmark nebo ne. A tento benchmark je někdy těmito fondy eh, navrhován, čím cíleně, to je možná konkrétní příklad, samozřejmě nemůžeme zasahovat do nějakých konkrétních společností, ale takový příklad, například investiční fond, který investuje do equities a bere si MSI iWord. Například se to týká hodnot v určitých rychle se rozvíjejících zemí. A je tomu tak, že vlastně může docházet k určité nerovnováze rozdělování eh, rozděl, eh, té odměny mezi jednotlivými členy managementu. Samozřejmě je potřeba, aby zde byly také určité pobídky, určité motivace, aby manažeři pracovali co nejefektivněji. A proti tomu nelze nic říci, ale tyto performance fees, která vlastně so, jsou vypláceny, ne, vytvářejí dodatečné příjmy na základě určitého benchmarku, jsou tedy někdy spochybňovány z hlediska organizací na ochrany spotřebitelů a proto vlastně bych se klonil k tomu, pokud tyto manažerské společnosti chtějí vydělávat více peněz, tak tedy musí samozřejmě žít více prostředků, ale je to velmi obtížné prosazovat to nějakým speciálním mm, stanovováním, používáním takovéto benchmarku protože je potřeba samozřejmě vzbudit také důvěru spotřebitelů, aby investovali do těch fondů, které dobře spravují jejich peníze. To by vlastně určitým způsobem posílilo důvěru v tyto instituce, ale jsem si jistý, že ta diskuse, kterou povedeme se stínovými zpravodají, a jsem, bude samozřejmě zajímavá. Jsem také napnutý na výsledky i z jiných trhů, co se například z britského trhu nebo z německého. Tam už mám vlastně informace, že, které Just fondy využívají těchto, men, těchto benchmarků a my domnívám se tedy, že bychom jakožto parlament měli na tom něco změnit a podívat se na tato pravidla ještě podrobněji. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a od začátku jsme měli určitou představu, jakým způsobem by to mělo být v oblasti Just fondu spojeno i s ekologickými a sociálními investicemi. Bylo by určitě dobré, kdybychom se na to podívali. Ještě jsem nepředložil konkrétní případy k té zprávě, protože uh, Musíme se zaměřit i na tyto ekologicko-sociální aspekty, toho se týká také zpráva Pervanš Beres, takže teď jsem nestanovil ještě žádné konkrétní priority, tak jak jsme to udělali v rámci USIC 5, takže tolik v této fázi a s netrpělivě očekávám vaše příspěvky. Děkujeme, vážený pane kolego. A nyní Pravodaj s nami není, takže pan Kozes je koordinátorem. Ano, naši kolegové bohužel jsou na jiných schůzkách a mám tady pouze takové poznámky od nich, tak jestli dovolíte kratičké k tomu připomínky. Rád bych poděkovala Svenovi za jeho práci. Jusic, ano, on již o tom hovořil. E MFD, celá tato oblast v podstatě řeší určitou záležitost, která je taková podivná. To znamená, pokud jde o řízení alternativních fondů, tak víme, že tam ty požadavky byly mnohem přísnější, pokud jde o odměňování o depozitáře, spíše než e, v USIT 4. Ovšem, to má historické odůvodnění, protože USIT čtyři a Wolf Klins o tom hovořil mnohem déle než já. To jsme v podstatě při, přijali předtím, než došlo k tomu případu Madoffa. Zatímco ta druhá zpráva byla přijata až poté, co došlo ke skandálu s Madofem. To znamená, že jsme vzali v potaz tuto záležitost a chtěli jsme, aby investoři byli chráněni dostatečným způsobem. Ano, je pravda, že úsic jsou produkty, jsou to investiční produkty, i, to znamená eh, malých investorů a právě proto je velice důležité, abychom je chránili, jak o tom hovořil správně pan zpravodaj, abychom, i když teda to číslo ukazuje jasně, že v podstatě USIC ne, utrpěli nějak zásadní krizi, přece jenom abychom vrátili určitou důvěryhodnost tyto produkty. V podstatě vlastně ještě mm, podle našeho názoru, pokud se podívá na finanční čísla, tak se jim vede velice dobře těmto produktům, ale přesto. To znamená, že bychom v té diskuzi, která nás čeká u pozměňovacích návrhů, u, u jednotlivých dalších Argumentu bychom se měli snažit pragmatický příklad, nevzít v potaz nebo nebrát pouze nějaké extrémní příklady, které samozřejmě existují všude. Měli bychom se podívat na obecné záležitosti a to znamená, že mm, nejsme v trestně právní oblasti, my zde nechceme postihovat nějaký tyto lidi. Samozřejmě, že bychom, že hovoříme o finančních nařízení, o finančních úpravách, to znamená, že máme upravit pouze eh, ty extrémní případy a co možná nejvyváženějším způsobem. Na jedné straně samozřejmě, jak to vypadá, jak mm, to znamená ehm, atraktivní možnosti investic pro investory, zároveň e, jim ale zajistit bezpečnost, bezpečné prostředí, které zatím bohužel zde není. Samozřejmě, že krize prostě postihla všechna tato odvětví. Ovšem já věřím, že pan zpravodaj nalezne opravdu vyvážený postoj, je k tomu opravdu povolán, bude pracovat na kompromisních návrzích a myslím si, že to umožní zlepšit tuto legislativu a zároveň zlepšit i návrh komise, který podle mého názoru je již nyní dostačující. Děkuji. Děkujeme, pane Gozesi. A nyní poprosíme za socialisty chce někdo vystoupit? Ano, pan kolega Simons, děkuji za slovo, pane předsedo. Budu hovořit za Ellen McCarthy, která se k nám bohužel dneska nemůže připojit. Pouze několik informací, co si kolegyně myslí o tomto návrhu. Kolegyně by ráda poděkovala panu Gikoldovi za tuto zprávu. V podstatě vítá tu změnu, změny, které zavádí k návrhu komise. Kolegyně podporuje ty změny, které se týkají odměňování manažerů a zároveň posílení sankcí, tak jak mm, jsme to měli v textu proti zneužívání trhu. Dále souhlasí s tím, že by to mělo, měli jsme rozšířit o, o rozsah této směrnice eh, na všechny oblasti USIC, protože podle jejího názoru je to úspěšná legislativa. Měli bychom teda pokračovat tímto směrem v souladu s podmínkami stávající krize. Investoři musí mít jasné a zdravé možnosti investování do fondu USIC. Stávající krize, ve stávající krizi mm, zové situace musíme zajistit, aby tyto investice do, ev, do evropské ekonomiky byly zajištěny a aby naše ekonomika rostla i e, abychom rozvíjeli malé středně velké podniky. Investoři prostě si musí být vědomi toho, že ti, kteří dělají rozhodnutí o jejich investicích, jsou zodpovědní za tato rozhodnutí a že jsou tam sankce, pokud teda přijmou nějaké rizik, rizikové strategie. Transparentnost, poskytování informací, to je zásadní proto, aby investoři investoři byli plně si vědomí jakýkoliv rizik, která by na ně mohla být uvalena. USIC by měli umožňovat investorům komplexní informace, investiční portfolia e, a zároveň Eh, by eh, ti, kteří uchovávají jejich eh, cené papíry, měli zveřejnit svá portfolia. Kolegyně se těší na spolupráci se ostatními stínovými zpravodají příští týden tohoto důležitého zajímavého tématu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní liberálové. Ano, čili za kolegyně zde vystoupí v jejím zastoupení pan Klinc. Děkuji. Eh, eh, pane předsedo, dneska je to mimořádné zasedání, že tady hovoří jenom eh, zástupci stínových zpravodajů vždycky, ale neznamená to určitě, že by tady nebyl zájem o toto téma, protože UCIC od zavedení jsou velice silnými instrumenty a my máme zájem na tom, aby se jejich síla udržela a abychom eh, odvrátili jejich ohrožení. Eh, už jste zde hovořili o, o Medofova páru, o principu. Mm, a eh, my jsme tam potom zavezli, zavedli takzvaný pas v rámci UCIC a debatovalo se o to, že bychom toto měli mít i pro ty neformální banky, pro banky. A jak už o tom eh, Jean-Paul hovořil. Ono, takovýto systém eh, ručení se eh, může orientovat nebo může se inspirovat tím, co už máme u v běžných bank. Ovšem tady uvědomme si, se jedná o produkty pro malé rizikové investory. To, že nějaký investor a rozšíření těch způsobilých aktiv v rámci úsicu na to ukazuje, to, že nějaký e, investor e, se angažuje na vznikajících trzích, obnáší rizika a ten investor Eh, by eh, o tom měli jasně vědět. Nicméně já tady eh, dnes zastupuji Anne Jensen z Dánska a ta mi tady nechala několik poznámek, které já tady prostě teď přesně přečtu anglicky. Máme tady tři části v depozitáře, sankce a odměňování. UCIC vychází z toho, že nemůže jedna banka být eh, zároveň depozitářem a manažerem. Nicméně směrnice UCIC neřeší, eh, jestli banka může delegovat jak tu manažerskou funkci, tak depozitářskou funkci třetí eh, straně a nejsou tam jasná pravidla o tom, jaké typy finančních institucí mohou být depozitářem takovéhoto fondu. Stávající směrnice UCIC Eh, docela nejasně eh, definuje def, povinnosti eh, depozitáře, když si zvolí tedy nějakého poddržitele. V, a, v, a potom není jasné, když dojde ke ztrátám, kdo za ně může nebo kdo za ně ručí. Finanční instituce mohou být depozitáři, zatímco notáři mohou být jenom takzvaní poddržiteli, područiteli. Vzhledem k rozšíření z roku 2001 a rozšíření tzv. způsobilých aktiv se rozšířilo, rozšířilo podnikání v UCITS do třetích zemí. Některé členské státy používají systém přísné odpovědnosti, to znamená, že pokud ten, pokud ten podržitel Eh, udrží utrpí ztrátu, tak je eh, v depozitář odpovědný eh, držiteli úcicu. A Sdělení komise, které hovoří o posílení sankcí ve finančním sektoru, už bylo zmíněno v několika zprávách v Ekonu k MIFIDu, k transparentnosti a tak dále. A díky tomu eh, je jedině eh, přirozené požadovat takový transparenční režim i u CIC. Eh, členské státy mají velké rozdíly, pokud je o sankce za porušení stejných pravidel, používají různá kritéria o, při rozhodování o správních postězích a jsou tady také rozdíly v frekvenci sankcí. kolega se hodně zaměřil na otázku odměňování kolegyně. A řada manažerů je e, financována nebo je odměňována podle e, e, zisků a proto často vystavují instrumenty větším, zisku, větším rizikům. A proto je na čase, aby byly doporučeny změny tohoto. Děkuji, pane Klinci. A teď pan Kemal. Děkuji. Já vítám eh, zprávu, svanou eh, eh, zprávu, už vzhledem k tomu, že je to otec dětí. A tak nevím, co, co, co je obtížnější, ale věřím, že zvládne obojí je dobré vidět, že jiné směrnice, že se tady hovoří o jiných eh, směrnicích i nařízeních. UCIT 5 eh, je vlastně eh, o aktualizaci nějaké předchozí směrnice. Ale pokud jde o odpovědnost, tak hm, tady mám několik obav. Myslím si, že je třeba i jasné, jasně vymezit, kdo nakonec za všechno může. Eh, podívejte se nakonec na Medofa. A Medov nikdy neřekl, že je to hedge fond. A v mnoha případech no vlastně eh, on měl tak, byl také inf, eh, investorem nebo nabízel investice do UCICu. Takže myslím si, že tady není žádný politický rozdíl mezi námi. Někdo musí být odpovědný a je třeba zajistit, kdo za to může. Proto jsem rád, že se to tady řeší. Ovšem otázkou je, a Sven už eh, o tom hovořil, o tom, jak depozitář se chce zbavit smluvě své odpovědnosti. A teď se díváte na, eh, na investice do rozvojových zemí, protože eh, vaši zelení partneři nebyli vlastně daleko od imperialistů, když říkali, že třeba tam neinvestovat. Eh, že nechtějí hovořit o, o, rozvo, o rozvojových zemích, takže já jsem rád, že se k tomu stavíte trošku otevřeněji. Protože tady se musíme zabývat tím, kde nějaký uh, eh, manažer eh, má vlastně své zájmy. Nechce přijmout riziko, nechce přijmout odpovědnost, ale problém je, že pokud manažer fondu eh, vždycky eh, trvá na té investici, tak eh, depozitář potom je odpovědný. Proto je třeba nalézt způsob, jak se depozitář bude moci zbavit té odpovědnosti v těchto případech, tak aby byly investice do rozvojových zemí možné, ale zároveň, aby nakonec někdo ručil. Ale lze to očekávat od depozitáře, když ten je proti investici a když má ručit, tak může vlastně přestat s investicemi do rozvojové země. A jedna z věcí, které musíme dělat, je podporovat investice do rozvojových zemí co nejvíce. Pokud je o odměňování, tak tam mám eh, několik obav. Eh, eh, během debaty o CRD3 bylo dohodnuto, že správci aktiv budou pořízení stejným pravidlům jako bankéři. Ovšem, Eh, nebudou, pokud neobchodí, eh, neobchodují na vlastní účet, tak eh, jsou systémově v jiném postavení. Ovšem jsem zároveň pro určité stropy na bonusy, tak aby správci aktiv nebyli zbytečně postihováni. A debata o CRD4 ještě neskončila. A doufám, že až vyjde příslušný manuál v lednu, tak doufejme, že budeme moci tedy sladit eh, zájmy zprávců eh, majetku v rámci úcit eh, s těmi ostatními. Ale obecně, pokud je o poplatky, tak já bych byl rád, stejně jako ECR, aby mezi výkonem a odměnou existovala vazba. To je základní princip. Ovšem otázkou je, jak toho dosáhnout, a vy správně říkáte, a já jsem to četl v jiných dokumentech, jestli vlastně tohle bylo vždycky možné. A jestli e, v nějaké e, v lačky nebo nějaká měřítka, nebo to, co manažeři dostávají zaplaceno, e, vůbec platí, jestli manažeři dostávají zaplaceno jenom technicky, tak prostě bez vazby na realitu. Já na to nemám žádný konkrétní názor, je to prostě jenom téma do debaty a jsem eh, rád, že, se, eh, že je tady někdo, kdo se domýšlí, kdo domýšlí eh, dopady to, co se tady pokoušíme řešit. Ale zamyslíme se nad tím, jestli opravdu bychom se měli snažit sladit výkonnostní bonusy a výkon samotný nebo naopak je odvázat. Potom samozřejmě ochrana investic ta tady eh, musí existovat, aniž bychom eh, zavedli nějaká opatření s, nedo, s nepředvídanými účinky. Těším se na spolupráci s eh, zpravodají. Doufám, že nebude mít příliš mnoho bezesných nocí, vzhledem k tomu, že je čestným otcem, ale jako sínový zpravodaj mu příliš těchto nocí nepřidělám. Děkuji. A, a za GUE tady nikdo není. Takže můžeme dát slovo zase panu Gigoldovi. Děkuji za, řekl bych, obecně pozitivní připomínky, pouze několik ještě bodů. Velice jasně bych chtěla říci, že nevím, zda to, co řekl Pascal, jak si to shrnul, za to byla nějaká karikatura, nebo ne, on je v podstatě ministrem, který se zabývá dalším rozvojem a v podstatě je pro další investování do třetích zemí. Ovšem souhlasím s tebou v tom, že fondy ano, by mohly hrát roli pro jako určitá kanalizace pro investice a prostě pokud lidi chtějí investovat, investoři se chtějí zúčastnit eh, potom na mm, těchto výnosech z rychle rostoucích trhů, proč ne? Ovšem musíme mezi tím dělat rozdíl a proto bych řekl Wolfu Klincovi například ty investice do vznikajících trhů, ty prostě jako investor nechceš brát na sebe to riziko, pokud nemůžeš dohlídnout na to, zda depozitář dělá svou práci řádně. Samozřejmě je to model USIS, pokud budeš investovat Brazílii, tak prostě tam budeš mít všechna ta rizika ohledně rozvoje dané ekonomiky, společnosti, do které investuješ, ovšem je neakceptovatelné, aby si nějakým zamlženým způsobem musel na sebe vzít riziko toho, jakým způsobem jsou depozitáře v Brazílii řízeny. To jsou dvě samostatné věci, protože pokud by kapitálový trh měl být účinný, tak ten, kdo bere na sebe riziko, prostě musí vědět přesně, které riziko na sebe bere a které ne. Když hovoříme o usage, produktech, tak prostě nejsou schopni hodnotit kvalitu daného depozitáře často. Proto si myslím, že je od, opravdu odůvodnitelné to, co navrhuje komise. Tato rizika by měla být pokrytá těma jasnýma pravidlama v oblasti odpovědnosti. A pokud jsou zde nějaký hráči, kteří v odvětví tvrdí, že je to velice obtížné a že by to mohlo vést k nechtěnému investování, to můžeme ještě projednat, rovněž mě zajímá to, co si o tom myslí komise. Zná se, že jsou docela veselí. <laughs> Teď, teď už to zase až tak nevypadá. Pokud skutečně je to odvodnitelné, pokud by tam bylo nějaké řešení na základě nějakého pojištění, to znamená, že tam rizika prostě budou pokrytá a nebudou ležet na bedrech investora, proč ne? Rovněž, když se podíváme na tu podporu režimu sankcí, to berou jako pozitivní, a odměňování. Rád bych pouze zdůraznil to, že Samozřejmě souhlasím s tím, že výkon a odměna by měly být propojeny. Ovšem na trhu s fondy to v podstatě existuje. Když se podíváme na ty tabulky, ano, ty, který, ty kterým se vede opravdu dobře těm fondům, tak je tam vysoký prostě příliv a vysoká, vysok, teda opravdu kvalitní stimul, abyste měli dobré výsledky. A když hovoříte s těmito Eh, manažery, tak oni jsou nesmírně hrdí, pokud roste jejich fond. To znamená, že jim rostou příjmy a to je správné, to je férové. Já prostě nechci následující situaci na trhu. Prostě je tam máte tam nějaký benchmark, který byl prostě nějakým nejasným způsobem stanoven a potom za to dostanete odměnu. To prostě nechci. A dále ta kultura bonusů, odměn, kterou vidíme v některých částech finančního odvětví. V CRD jsme právě chtěli prolomit tuto kulturu. Já vím, že to byla kontroverzní otázka, ovšem my navrhujeme, abychom to udělali i zde, na této části trhu. Většina lidí, které znám, tak prostě to nejsou ti, kteří prostě chtějí jeden bonus za druhým na té nejvyšší úrovni. My prostě víme, že finanční odvětví má jiná pravidla, jinou kulturu než jiné části jiných odvětví, kde prostě ta práce probíhá jinak. Prostě i ve finančním odvětví je odvedena často úžasná práce. Už je to taková kultura těch krátkodobých profitů, vysokých bonusů. To je kultura, která prostě by se s finančním odvětví měla pomalu by měla vymizet. Prostě mnoho lidí v mé zemi, v jiných zemi, prostě souhlasíme s tímto názorem. Tato kultura musí být změněna. Prosím, aby jsme to projednali klidně, my se budeme snažit sladit naše pozice mm, v, napříč různými zprávami. Touto logikou budeme pokračovat v tomto postupu. Klienti produktu Jusit si prostě zaslouží větší ochranu než u hedžových fondů, to je jiná cílová skupina, proto vítám i některé změny, ke kterým ke kterým dospěla komise v oblasti některých pravidel. Čili děkuji ještě jednou a s panem Kamalem opravdu ta spolupráce je vždy úžasná. Doufám, že budeme pokračovat. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme. Svene tím bychom ukončili dnešní jednání až do přerušili, až do páté hodiny, protože, jak víte, tak to bude poté naše společné setkání s výborem M+, s komisařem Renem a Andorem. Promiňte, já se omlouvám. Ještě jsem chtěl říct, lhůta pro pozměňovací návrhy 17. prosince. A pro tyto návrhy projednáme 21. příštího roku, hlasovat ve výboru pravděpodobně 25. února. Plenárka, hlasování, to ještě musíme potvrdit. Čili ještě jednou, Dalším bodem bude bod, který projednáme v 17.00. Je to společné setkání s výborem EMPL. Bude tam komisář Oli Ren a Láslo Andor. Budeme hovořit o výroční zprávě růstu. Děkuji.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

you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody. Dobrá. Zatím ještě nezačíná společné zasedání, protože uh, očekáváme, že komisaři teprve se dostaví. Nicméně z hlediska ekonu, my jsme zatím ještě nevyslychli uh, eh, oznámení předsedkyně k různým věcem, takže já je učiním tak, aby vás tady udržela zabavené. Za prvé hospodářský dialog eh, s předsedou Eurogroup Žánem Klodem Junkrem. Jak víte, tak ten měl proběhnout dnes odpoledne, ale pan Jung tak informoval, že nebude eh, k dispozici vzhledem k nepředvídaným eh, okolnostem a já jsem mu navrhla celou řadu dat v prosinci a v eh, lednu na tento důležitý dialog. Jak asi víte, teď eh, budeme mít setkání s komisaři Renem a Andorem, který eh, měl být zítra původně, hm, ale vzhledem k tomu, že komisař Ren má i jinou nalehovou věc, jsme to předřadili. Otázkou je, jestli byla nějaká interakce, ale nám se to docela šiklo. Potom průběžné trialogy. Eh, pokud jde o eh, směrnici o kapitálových kapitálové přiměřenosti, tak proběhl proběhla debata v úterý a ve středu, eh, definoval se kapitál, hodnotící procedury pro postupy vnitřní založené na ratingu a setkání výboru proběhlo ve středu, eh, tak aby eh, se upravil kompromisní text a příští politický dialog proběhne zítra po mimořádném eh, zasedání ekonu. Takže očekám, že to začne asi v dvě. Ke dvojbalíčku proběhly dva noční trialogy minulý týden ve Štrasburku a pokrok byl znamenán u obou stále eh, boj s eh, daňovými úniky a informace k eh, memorandu o porozumění a potom pravidla o kvalifikované většině v kodesové zprávě jsou nevyřešená ve Ferrerové Ferrerově zprávě je to kapitola 3, delegované akty, přesné znění eh, hospodářského dialogu a, a to, jak zásadní ekonomický eh, pokles započítat eh, při, nebo zohlednit při eh, hospodář, tedy při řízení o přebytečném deficitu. Další trialog bude zítra. Potom u ratingových agentur trialog proběhl včera, pardon, 20. listopadu s účastí komisaře Barniera a včera proběhl další k řešeným otázkám a sice eh, v rotace a konkurence, rotace při tedy hodnocení eh, státních dluhů. Konference eh, v předsedu výboru v Nikozi u nás za Ekon tam byl místo předseda Stolian se v jednom zasedání zaměřil na Evropský semestr národní parlamenty a trval na tom tedy, že je úlohou národních parlamentů, aby se zaměřili na národní rozpočty, tak zástupci národních parlamentů uznali, že nástrojem pro zlepšení hospodářského vládnutí je toto vhodným a uvítali e, uspořádání parlamentního týdnu k evropskému semestru. Trvali na tom, že je třeba mm, zaměřit se na konkrétní témata během, tomuto, během tohoto eh, parlamentního týdne. Vím, že eh, máte zprávu o delegaci v, eh, do Dublinu, ale hovořili jsme o tom také s nadcházejícím jirským předsednictvím, který, které se pokusí svoji činnost mm, zasadit do našeho, do naší struktury těch semestrálních setkání. Tolik tedy ke sdělením předsedkyně a zatím eh, ještě nejsme eh, připraveni se pustit do další části jednání, takže eh, čekejme. Okay. Okay, we will start. Dobrá, tak se do toho pustíme. Děkuji vám. Asi jste si všimli. Už přišel komisař Ren a komisař Andor eh, se zasekl na tiskové konferenci, takže eh, tady pojedeme na směny a upravíme průběh eh, podle toho, kdo tady zrovna bude. Takže vítám komisaře Arena a, a uvítám i komisaře Andora, až přijde. A děkuji vš, všem účastníkům Sekonu i z eh, výboru pro zaměstnanost, protože toto je společné zasedání. Formálně předpokládám, že souhlasí s pořadem jednání nikdo. Se nechce přihlásit proti, že? Takže můžeme se pustit do otázek na komisaře Rena předtím, než přijde komisař Andor. A dám tedy souhlas vám, Oli. Vy jste přišel s nějakou desetiminutovou prezentací. Děkuji, Sharon. Já se pokusím vám eh, vysvětlit evropskou ekonomiku za 10 minut, nebo alespoň celý svět. To bude velký úkol. Dámy a pánové, já eh, přicházím eh, přímo ze zasedání komise, které začalo dnes ráno v 8 hodin. Po několika týdnech příprav, jak návrhu komise, směrem k skutečné hospodářské a měnové unii a také po týdnech přípravy průzkumu, tedy zprávy o výročním, výroční zprávy o růstu, tak to zasedání skončilo před hodinou a půl. Já jsem tam nechala předsedu Baroza na konferenci a kolega Andor tam ještě chvíli zůstane a přijde za moment, jakmile se tedy oprostí eh, svých povinností v Berlamontu. Podle toho, co řekl Jacques Delors, že potřebujeme jak hasiče, tak architekty v evropské ekonomice, tak já myslím, že tento týden eh, jsem tak trochu eh, naplňoval slova Jacques Delors, protože v pondělí a v úterý jsem byl hasičem Řecka a teď v Eh, jsem pracoval na skutečné Evropské měnové unii, což znamená v podstatě přebudování základu eura. Jsem rád, že tady dnes eh, můžeme pohovořit o výročním eh, zprávě o růstu, kterou jsme tady přijali před hodinou. A tato zpráva o růstu, to je sdělení, ve, které komise, ve kterém komise představuje eh, návrhy na výroční hospodářské eh, priority, priority hospodářské politiky a začíná se jí eh, evropský semestr, který tentokrát bude už třetí. Naše výměna názoru je velice důležitou součástí hospodářského dialogu. a probíhá ve velice důležitém momentu, kdy všechny instituce se baví o tom, jak budoucí institucionální a legislativní eh, ustrojení EMU by mělo být tedy eh, učiněno. Vy jste v zprávě kolegyně Tysen eh, projednávané minulý týden ve Štrasburku dali najevo své stanovisko, to bylo to byl aktuální příspěvek důležitý příspěvek parlamentu, eh, kterého si velice ceníme. Já jsem eh, rád, že se shodeme na tolika oblastech a také doufám, že eh, tato schoda se odrazí i nebo že si budete myslet, že tato schoda se odrazí v návrhu komise, který byl předložen dnes. Ještě než se podíváme na zprávu o růstu, tak řeknu něco o tomto podrobném návrhu na eh, skutečnou a opravdou měnovou unii. Zejména o otázkách, které eh, mají důležitou eh, vazbu na dvojbalíček a proto vás budou velice zajímat. Návrh komise stanovuje jasnou cestu s jasnými kroky, které jsou nezbytné krátkostředně i dlouhodobě k eh, vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie. Krátkodobě se to týká naplnění už dohodnutých věcí a přijetí toho, co už na čem se pracuje v nadcházejících 6 až 18 měsících. Ale eh, také jde o eh, zlepšení celkového systému díky sekundární legislativě. Ve střednědobém horizontu si představujeme určité reformy, které eh, je třeba si rozmyslet delší dobu, eh, určité drobné eh, změny smluv a v dlouhodobém horizontu potřebujeme zásadní změny smluv. Celkově jde o vyvážení odpovědnosti a o silnější solidaritu uvnitř eurozóny. Také se zde navrhují kroky k zajištění mm, demokratické legitimity a odpovědnosti, zejména tím, že se eh, zajistí patřičné a silné zastoupení Evropského parlamentu. Tento návrh eh, je v souladu s eh, výzvou, kterou jste učinili ve své vlastní zprávě ke skutečné měnové unii minulý týden. Komise vyjmenovala konkrétní opatření na podporu růstu v krátkodobém horizontu je třeba eh, posílit eh, eh, koordinaci hospodářské politiky systematickými mm, zprávami ex ante a také nástrojem pro konkurenceschopnost a konvergenci. Také jsme vyjádřili ochotu zabývat se tím, jestli by bylo možné ze stávajících ustanovení faktu stability a růstu udělali, udělat tedy Eh, taková opatření, která by pomáhala eh, růstu. Zabývali jsme se eh, opatřeními střednědobými při cestě k silnější tedy koordinaci hospodářské politiky, tak abychom mohli řešit veřejnou zadluženost, která zásadně jde nad rámec paktu stability a růstu a to včetně zřízení eh, v úmořovacího fondu a eh, vydávání eh, v euro obligací. To by přispělo k velkému trhu krátkodobých obligací v eurozóně a přispělo by to k finanční stabilitě. Celkově tedy ten návrh představuje jasnou cestu vpřed směrem k hlubší měnové hospodářské unii eh, v souladu také se zprávou parlamentu. Neseme se to přes noc. A musíme eh, se realisticky stavět k těm eh, různým politickým omezením, ale můžete si být jistí, že komise půjde s touto vizí vpřed. Nám tato dohoda určitě pomůže dostat se na cestu vpřed v tom dvou balíčku nadcházejících dnech. Dámy a pánové, pokud jde o další priority toho, eh, té výroční zprávy o, o růstu, tak eh, tam bych zdůraznil tři eh, z klíčových pěti oblastí. A věřím, že Láslo Andor se bude zabývat otázkami, které se týkají zaměstnanosti a toho, jak řešit vysokou úroveň nezaměstnanosti, se kterou na kterých pracujeme, spolupracujeme s Láslem Úzce. Musíme eh, dokončit opravu finančního sektoru a nejde o záchranu, zachraňování bankéřů, ale o, o zajištění eh, přístupu podniků k eh, penězům podniků, které vytvářejí skutečnou ekonomiku malých a středních podniků. Je nezbytné posílit exportní základnu a průmyslovou výrobu. Potřebujeme podpořit produktivní investice, jak veřejné, tak soukromé, aby eh, se evropská ekonomika znovu dostala do chodu. A proto eh, navýšení eh, splaceného kapitálu v Evropské investiční banky, o kterém rozhodla Rada, už se odrazí eh, do eh, úvěrového programu EIB od začátku příštího roku. Měly by se tím podpořit celkové investice 180 eh, miliard v nadcházejících třech letech do inovací, dovedností, přístupu malých a středních podniků k financím, do kritické infrastruktury a tak dále. Za druhé, musíme pokračovat i v strukturálních reformách. A v tomto eh, ohledu probíhá v Evropě celá řada eh, reform v Itálii, ve Španělsku, prací ve všech členských státech Evropské unie. Je také třeba toho více udělat také zlepšení eh, podnikatelského prostředí tak, aby bylo snažší zakládat nové podniky a nechat nové podniky růst. Je tedy třeba zvyšovat celkové eh, schopnosti, protože musíme eh, investovat do eh, evropských mozků, pokud máme konkurovat v globálním moři. A také musíme odbourat bariéry konkurenceschopnosti v energetice například. Musíme také zajistit trvalou udržitelnost veřejných financí fiskální konsolidací, která bude vytvářena, prováděna chytře to znamená eh, zachovávat investice do oblastí, eh, eh, které jsou důležité pro růst, jako jsou výzkum inovace a vzdělávání. Zpráva o růstu i nadále je vhodným rámcem pro zajištění zohlednění jednotlivých národních specifik. Jak už jsem eh, říkal, ten eh, růst stability a eh, růstu, pak stability a růstu není hloupý, zaměřuje se na strukturální deficity a na vyhlazení dopadů některých opatření v rámci hospodářského cyklu a proto se komise zaměřuje především na strukturální fiskální záležitosti při eh, posuzování eh, toho, jak země dodržely eh, cíle. Nejenom na ta čísla konkrétně dosažená, i když těmi se snáze prorazí do médií. A mohu vás upozornit, že tohle je mimochodem z toho podrobného návrhu, ale je to velice důležité pro hospodářský růst a konsolidaci, že se budeme zabývat i dalšími cestami eh, toho, jak eh, investiční programy dát do našich programů stability, konkrétně eh, za podmínek toho, že neopakující se veřejné investice, které mají dopad na udržitelnost veřejných financí, by se mohly kvalifikovat na Eh, tedy eh, do eh, střednědobých rozpočtových cílů. Například by se to týkalo projektů spolufinancovaných z, Evropskou, z Evropské unie, státních projektů, což by bylo v souladu s naší politikou růstu a také s paktem stability a růstu. So, ladies and gentlemen, to conclude... Dámy a pánové, na závěr Myslím, že se nám za poslední dva, čtyři, tři, čtyři roky povedlo opravdu dělat veliký kus práce v těchto reformách. Mám, měli bychom pokračovat dále tímto směrem, to znamená udržitelný růst, tvorba pracovních míst. A tyto zprávy o výročním růstu v podstatě jsou základem těchto politik, které umožní Evropě opětovně nastartovat růst příští rok, posílit eh, tuto obnovu ekonomiky, růstu i v tom následujícím období a mělo by to zároveň usnadnit nebo vytvořit eh, základ pro udržitelný růst, tvorbu pracovních míst a zároveň fiskální konsolidaci. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you. Um, yes. Děkujeme, říká paní předsedající. Bohužel ještě nám pořád chybí jeden komisář a on v podstatě vlastně vašem, vašem v podstatě vás zastupuje přetiskem, tak vy zde budete muset zastupovat zase jeho u nás a proto prosím zpravodaje za každý výbor, který pracovali na této výroční zprávě o růstu a poté bych vás poprosila, abyste odpověděl na tyto dotazy. Eliza Ferreira je první z Ekonu, a pak Veronik Fontene z výboru pro zaměstnanost. Aliso, já budu hovořit anglicky, vážená paní předsedající, aby to bylo explicitnější. Připravujeme teda tuto další zprávu, výroční, výroční zprávu o růstu. Děkuji vám za uznání pozitivní role Evropského parlamentu v tomto ohledu. Než budeme hovořit o budoucnosti, měli bychom si upřímně říci, jak vypadá výsledek v oblasti uhlídání či řízení stávající krize. Musíme být upřímní a říct si, že ta konsolidační strategie bohužel selhala. Komise vynakládá obrovské úsilí, snaží se jak se rozeznat příznaky eh, obnovy po této krizi, krizové situaci. Ovšem všechno to úsilí v oblasti škrtů a úspor to znamená, vidíme na obou stranách, na těch, které plní podmínky, těch, které neplní bezprecedentním způsobem. Dosáhli jsme 18 v Řecku, 7,5 v Portugalsku, 6,5 ve Španělsku, 4,8 v Itálii a my se ptáme, jaké z toho plynou výsledky. Úspěch úspory vyvolaly mm, obrovskou recesi v těchto zemích. Mm, projekce růstu jsou neustále revidovány směrem dolů synchronizované škraty, v podstatě mm, tyto recepty, které jsou nedostatečné, vyvolaly spirálu recese, má to dopad na eurozónu, projekce, výhledy růstu eurozóny jsou negativní v následujícím letu roce asi budou negativní i pro letošní rok. Deficit, spready, to všechno eh, neklesá, nezaměstnanost explodovala. Má to dopad na mnoho zemí, jak jste se o tom již zmínil, v některých zemích polovina mladých lidí nemá, nevidí žádnou budoucnost. Čili opravdu nastal čas to zastavit. Občané nemohou prožít další rok ne, Mm, v takové situaci, kde v podstatě tato strategie nefunguje. Lidé prostě jsou ochotní přistoupit na obrovské oběti, pokud věří, že to někam povede. Ano, musíme prostě prokázat, že máte, máme pravdu, vy musíte prokázat, že máte pravdu, musíme postupovat konstruktivním způsobem. Mm, máme zde alternativní možnosti, které vypracovaly tři akademické instituty, pokud jde o, kom, o například ORCF z Francie, společně s ECML z e, Dánska, IMKF z Německa. To bylo prezentováno včera a hovoří se tam jasně o tom, že konsolidované úsilí v recesi prostě musí být zpomaleno, rozprostřeno do dalšího období a především pro rok 2013 musíme zredukovat toto konsolidované úsilí o 85 miliard eur, pokud nechceme, aby nám prostě nezaměstnanost vybuchla před očima. Konkrétně tři dotazy. Jste připraven prodiskutovat s ostatními zúčastními stranami kvalitě těchto výhledů? Druhá věc. Uznáváte, že dluhová zatíženost, dluhové zatížení některých zemí je konkrétním velikým problémem. Co Mm, podnikáte v oblasti fondu pro umoření, tak jak to požaduje parlament v dvoupeku. A pokud jde o iniciativu pro růst a pracovní místa, že je to vlastně prázdná iniciativa a makroekonomické nerovnováhy v podstatě nepři nesli nějaká doporučení, mm, pokud jde o um, nějakou marži v rámci eurozóny. Toto jsou konkrétní dotazy. Děkuji, paní předsedající. Děkujeme, říká paní předsedkyně a nyní Veronik. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, Já jsem velmi ráda, že jste přišel mezi nás a doufám, že komisař Andor přijde co nejdříve, zejména abychom mohli pohovořit po zaměstnanosti, protože to je velmi důležité téma. Teď v tuto chvíli je obtížné položit um, konkrétní otázky, když tu není komisař Andor. V každém případě doufáme, že nebo s velkou pozorností si přečteme tuto um, výroční zprávu o růstu. V každém případě tam budou velmi užitečné údaje pro komisi i pro parlament a domnívám se, že bychom se opravdu měli soustředit na evropský školský semestr. Situace, ve které se nyní nacházíme, je bez pochyby velmi komplikovaná. A domnívám se, že musíme eh, respektovat priority, které jsme si stanovili. Minulý semestr nám neumožnil dosáhnout výsledků, které jsme očekávali a doufáme, že oba komisaři nám řeknou, co si myslí o situaci, co se děje, jak se věci vyvíjejí, jaké jsou priority, které by nám mohly pomoci překonat krizi nebo alespoň doufat, že ji překonáme. Je zde velmi důležitá věc, to jsou cíle Evropy 2020, Evropy Evropa si nemůže dovolit eh, nabrat spoždění. Rok 2020 je skoro zítra. Ta doba je velmi krátká. Musíme dodržet naše závazky, musíme pracovat skutečně seriózně eh, v těchto věcech. Požadujeme udržitelný, inkluzivní, dlouhodobý růst. Byla přijata v letošním roce opatření, ale bohužel hm, v podstatě se dá říct, že jsme skoro udělali krok dozadu. Uh, a stále nás krize velmi tíží. Je mi líto, že politické směry do, které byly přijaty v roce 2012, nebyly dostatečně realizovány, což nás vzdaluje od dosažení cílu strategie 2020. Je potřeba, aby členské státy přijímaly veškerá opatření, veškeré národní programy nezbytné v roce 2013, abychom získali schopnost dosáhnout cílu z roku 2000, Evropa 2020. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte, pane komisaři. Potom druhá věc, vytváření pracovních míst prostřednictvím prostřednictvím strukturálních reform a rozpočtových reform, které budou podporovat růst. Podle nás je potřeba, aby členské státy přijímaly opatření, která budou schopná vytvářet pracovní místa. Je třeba provádět reformy rozpočtu, reformy trhu práce, vytvářet eh, pracovní prostředí pro malé a střední podniky a pro osoby samostatně vydělečně činné. Také potřeba, aby malé a střední podniky měly snadnější přístup k financování. Mají velký problém s přístupem k hotovým penězům. Je potřeba také modernizovat trh práce tak, aby byl inkluzivnější, modernější. Je třeba využívat velkých možností, které nám nabízejí odvětví, jako je zelené hospodářství nebo digitální hospodářství. Stále jsou zde další zásadní problémy problémy. Byla bych ráda, kdyby pan komisař se o tom zmínil. To je nezaměstnanost mladých lidí. Nezaměstnanost mladých je problém všude v Evropě. V mé zemi, například ve Španělsku, tam jsme zasaženi ještě více než jinde. Více než 50 mladých lidí je nezaměstnaných a domnívám se, že je tedy potřeba zavést přesnou a jasnou konkrétní strategii v této oblasti. Co navrhuje komise tedy? Potom jsou další důležité priority bez pochyby. Trh musí být flexibilnější, dynamičtější, inkluzivnější. Je potřeba vytvářet kvalitní pracovní místa. Toto je také potřeba zdůraznit. Pracovní trh musí být schopen přizpůsobovat se, musí být dynamičtější a je zejména potřeba, aby se více začlenovaly ženy a ty nejzranitelnější a nejznevýhodnější skupiny obyvatelstva. A potom chudoba, sociální vyloučení. Jak řekla paní předsedkyně, je potřeba zajišťovat demokratickou legitimitu a zde je důležitá role Evropského parlamentu i národních parlamentů. Je také potřeba naslouchat sociálním partnerům, občanským, spole, občanské společnosti, protože pokud chceme, aby Evropané podporovali opatření, se omlouvám, když na vás takto signalizuji, tak to znamená, prosím, prosím, aby už jste přerušila svůj projekt. To neznamenalo, že bych vás eh, pouzbuzovala, abyste pokračovala. Čili mm, poprosíme pana komisaře, čtyři minuty, opravdu pouze čtyři minuty na odpověď. Já si myslím, že to bylo především od Elisy a poté bych poprosila komisaře pro zaměstnanost, aby zároveň odpověděl na vaše dotazy a simultánně, jak si prezentoval svou část, řekněme 10, 12, 13 minut. Ne, 14 to neřeknu, protože pak, pak by to možná bylo ještě delší. Takže Oli, prosím, aby si odpověděl nyní na to první kolo dotazů. Děkuji, Sharon. Otázky paní Ferreiry. Tři velice konkrétní otázky. Zda jsme připraveni diskutovat o kvalitě ekonomických eh, výhledů, které připravila komise? Ano. My jsme již velice blízko takovému veřejnému hodnocení, protože výzkumný institut eh, analyzuje, ověřuje všechny tyto ekonomické výhledy kontinuálně. Celkově můžeme říci, že naše výhledy jsou na tom docela dobře ve srovnání s jinými mezinárodními institucemi. Ovšem je to neustálá práce a my samozřejmě neustále se snažíme zlepšovat naše ekonomické výhledy, další plnohodnotné výhledy všech 27 států, ve všech ekonomických oblastech, růst, inflace, zaměstnanost, budou představeny v únoru. Druhá věc, druhý dotaz. To znamená eh, euro, ob, euro poukázky, um, fond pro umoření. My jsme to zahrnuli všechno do našeho podrobného návrhu a já si myslím, že se na to jistě ráda podíváte. My podrobně my zde navrhujeme různé možnosti, různé alternativy toho, jakým způsobem by tento umořovací fond mohl fungovat, jakým způsobem by mohl pomoci Evropě v této problematice neudržitelných veřejných financí a přílišného zatížení, dluhového zatížení. A pokud jde o europoukázky, to je v podstatě zase jedna z těch částí podrobného návrhu komise. My zde navrhujeme alternativy a hovoříme o podmínkách, které bychom museli stanovit pro zajištění toho, že se zabrání nějakému přehnanému hazardu, um, že zde budeme mít eh, kvalitní likvidní trh v této oblasti krátkodobých cených papírů v Evropě. Je jasné, že i oblast europoukázek i umořovacího fondu budou vyžadovat určitou formu změny zakládající smlouvy a jistě víte, že budeme muset udělat určitou analýzu dopadu této iniciativy. Růst a pracovní místa. Tato iniciativa paní Lope Fontanie se zmínila o nezaměstnanosti, to borbě pracovních míst, daňové reformy, přístup k financím. Daňové reformy v mnoha zemích, včetně Řecka například, ale i Španělska a jiných zemí, představují důležitou součást reformy hospodářství, společnosti. Je to jednak záležitost udržitelnosti veřejných financí, to ano, ale ovšem především je to i záležitost sociální spravedlnosti, tak aby lidé viděli, že jejich společnost funguje férovým, spravedlivým způsobem a že je to v podstatě mm, snaha, aby z toho těšil každý občan dané země. Nezaměstnanost, to jistě bude téma pro Lásla. Já osobně jasně vidím potřebu konkrétních kroků, které budou odpovídat rozsahu daného problému. Ano, 25 milionů lidí je nezaměstnaných a v podstatě čím dál tím eh, víc jde o dlouhodobou nezaměstnanost. To je prostě neakceptovatelné. V některých členských státech, je kde je nezaměstnanost nejvyšší a kde je trh segmentován pracovní, tak tam v posledních 18 měsících došlo k rozsáhlým reformám, které samozřejmě byly často kontroverzními reformami, ovšem je to nezbytný krok na cestě k zlepšení fungování pracovního trhu. Já prostě doufám, že budou efektivně implementovány. A podniky, ano, ty prostě musí mít pocit, že mají možnost určitého vytvoření určité, určitých permanentních pracovních míst pro mladé Evropany a zároveň ti, kteří přijdou o pracovní místo, tak by se měli mm, mít možnost spolehnout na účinné, na míru šité služby, které by jim umožnily návrat na trh práce a zároveň je to otázka mobility, flexibilních pracovních podmínek a tak dále. To je součást, to je základ naší zprávy výroční zprávě o růstu a Láslo jistě se zaměří na tuto problematiku pak konkrétně. Dobře říká pane předsedající. A nyní, pane komisaři, já nevím, chcete, chcete nejprve obecnou prezentaci nebo reagovat na dotazy, nebo to zahrnout do vaší prezentace, já to ponechám na vašem rozhodnutí a dávám vám slovo. Nebo ještě, já ještě, pane komisaři, třetí otázka nebyla odpovězená. To znamená, ta inicia, inicia, iniciativa uh, růstu a pracovních míst a, eh, a, eh, ta in, a dále záležitost mm, přeby, přebytku. Ano, uh, v oblasti finanční. Možná bychom na toto mohli odpovídat, odpovědět, říká paní předsedající v tom dalším kole otázek a odpovědí. Děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se, já jsem přišel pozdě. Rád bych vám eh, teď eh, představil krátkou prezentaci těch aspektů zaměstnanosti a sociálních aspektů eh, v tom výročním, v té výroční zprávě o růstu. A také bych zareagoval na, těch, na ty otázky, které už jsem zaslechl. Ty dva dokumenty ta výroční zpráva a, a ta druhá zpráva popisují velice závažnou situaci v Evropské unii, eh, která se týká eh, tedy zaměstnanosti a sociálních podmínek. Rád bych eh, schrnul analýzu komise v těchto oblastech. Bohužel v minulosti krize v zaměstnanosti v Evropě se prohloubila a vyhlídky se zhoršily. Evropská unie v současné době je jední eh, zásadní region v světě, kde stále nezaměstnanost roste. Každý měsíc v roce 2012 narůstala nezaměstnanost eh, v EU a v současné době, jak eh, pan místo předseda říkal, je nezaměstnaných více než 25 milionů. Ovšem, také dívejme se ještě dále, než je toto číslo než ten, eh, které je průměrné číslo, protože jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy a ty rozdíly rostou. Nezaměstnanost například v Rakousku je 4,4%, zatímco ve Španělsku je to prakticky 26%. Některé členské státy překonaly hospodářskou krizi docela dobře, zatímco i jiné byly těžce zasaženy zejména a krizí eh, národního, národní zadluženosti a finančního systému uvnitř eurozóny. V tomto kontextu chci zdůraznit, že eh, vysoká nezaměstnanost jenom částečně je důsledkem eh, fungování trhu práce. Některé strukturální problémy jsou dobře známé, jako je segmentace pracovního trhu, Eh, s řadou různých druhů pracovních poměrů nebo eh, malou vazbou mezi prací a vzděláním nebo nedostatkem častými nedostatky kvalifikovaných pracovních sil. Eh, tohle samozřejmě zhoršuje ten problém, ale není to důvodem krize. Většina nezaměstnanosti v Evropě a zejména toho nárůstu nezaměstnanosti je důsledkem nízké agregované poptávky. Je tady nedostatek důvěry investorů a spotřebitelů, nedostatek investic do růstu a špatného podnikatelského prostředí v řady zemích. Musíme samozřejmě trh práce co nejvíce zocelit a řešit strukturální problémy tak, aby nenarušovaly hospodářské oživení. To byl také cílem balíčku boje s nezaměstnaností přijatého v dubnu minulého roku. Ovšem, eh, tohle je jenom balíček, ale eh, skutečné řešení eh, bylo předložila komise dnes. To může být celý recept pro ukončení krize nezaměstnanosti v Evropě. Samozřejmě musíme se pohybovat ve strategii, v rámci strategie 2020 Řešení eh, nezaměstnanosti eh, a důsledků krize je samozřejmě eh, prioritou i podle té výroční zprávy o růstu a komise také poskytuje určité hlavní mm, pokyny směrem k tomu, jak řešit. A teď se podívejme do té konkrét, konkrétně do té zprávy a doporučení, na doporučení Ženským státům. Nejdříve musíme podpořit tvorbu pracovních míst a zdanění eh, eh, pracovní síly je stále příliš vysoké, zejména u nízce placených eh, pracovníků a musíme se změnit, posunout k jejím zdrojům zdanění, jako je majetek nebo zečištění. Potom je třeba vytvořit více jednotného trhu a zaměřit se na rostoucí sektory, jako je ICT a zdravotnictví. Potom musíme zvýšit odolnost pracovního trhu, tak aby se lépe mohl přizpůsobovat ekonomice. A to díky tedy vyváženým reformám pracovního trhu a také se musí eh, zvýšit vnitřní eh, flexibilita firm, tak aby propouštění pracovníků nebylo první eh, reakcí na krizi. Také musíme zjednodušit legislativu zaměstnanosti, tak abychom rozdělili mm, snížili tu mezeru mezi platy v částečných a plných úvazcích musíme také stanovit určité mzdové z eh, eh, Prahy, mm, tak aby eh, nám nerostla kategorie pracujících chudých. Potom je tady také mládež, která se nemůže dostat do práce. Prakticky jeden z pěti mladých lidí nemůže najít práci a jeden ze sedmi se vzdělává nebo je nezaměstnaný. A spojit e, tyto e, možnosti například prostřednictvím učňovství, je velkou výzvou. Příští týden proto e, předložíme balíček pro zaměstnanost mládeže. A to tak, aby se zlepšila kvalita těch smluv pro v učně a pro stážisty. Potom musíme taky zlepšovat tedy eh, opatření na boje s nezaměstnaností. 11 milionů lidí z těch 620 už je nezaměstnaných déle del než rok. Proto musíme posílat investice do eh, služeb zaměstnanosti eh, a aktivní politiku trhu práce. Tato opatření musí být posílena a musí se eh, podporovat eh, jednotliví eh, uchazeči a rekvalifikace v kombinaci s pracovními zkušenostmi. Potom potřebujeme posílit sociální investice a sociální ochranu, stabilizační efekt který to má, A tedy bezpečnostních sítí na, příjmu, na příjmy lidí, byl narušen krizí ve členských státech. Do příjmy dvou třetin domácností v EU klesly eh, za poslední dva roky a domácnosti se dostávají pod finanční tlak a jejich počet, které jsou pod tlakem, eh, je 20%, eh, je to historicky nejvyšší počet. Aktivní strategie zahrnování, do kterých, ve kterých jsou spojovány aktivní sociální služby a další, jsou i nadále důležité Musíme zabránit marginalizaci a umožnit každému eh, přispět eh, k ekonomice. To eh, je sociální investice, což není snadné vzhledem k potřebě trvalé fiskální konsolidace. A Evropa potřebuje sociální investice tak, aby umožnila zabránit nárůstu nákladů do budoucna ten, eh, ta výroční zpráva je velice explicitní, pokud jde o fiskální konsolidaci eh, nakloněnou růstu. Eh, zaměřuje se na investice do vzdělávání například a na aktivní politiku zaměstnanosti. Eh, také se hovoří systémy eh, garancí pro mládež, protože ty představují opravdu eh, klíčové investice. Také zdůrazňujeme potřebu modernizace systému sociální ochrany, tak abychom zajistili efektivitu, adekvátnost a udržitelnost tohoto systému. K těmto otázkám se ještě vrátíme v první čtvrtině příštího roku v rámci našeho balíčku k sociálním investicím. Dámy a pánové, já bych závěrem rád zdůraznil, že některé země podnikají smělé strukturální tržní reformy podle konkrétních doporučení pro tyto země, které, což vítám, a také v evropské financování je restrukturalizováno na základě práce akčních týmů komise ale je pravda, že potřebujeme eh, větší eh, činnost ze strany eh, státu a sociálních partnerů na podporu tvorby pracovních míst, tak aby trhy práce byly odolnější vůči krize, a tak, aby se naše společnost mohla postavit na vlastní nohy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, vážený pane komisaři. Skutečně se vám podařilo dohonit tady tu naši diskusi a budete mít ještě samozřejmě možnost eh, znovu se vyjádřit na základě eh, příspěvku jednotlivých stínových zpravodajů. Takže ve druhém kole budeme mít čtyři příspěvky, dva a z toho dva stínový zpravodajové za výbor eh, pro zaměstnanost a dva stínový zpravodajové za výbor Ekon. Začnu tedy v pořadí jak, tak jak jsem uvedla. Začneme panem Gozesem za výbor Ekon a za EPP máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedající, to mě um, omladí. Pane kom, pánové komisařové, za prvé bych chtěl vyjádřit potěšení, že práce, kterou odvedl parlament ve své zprávě o evropském semestru, byla zohledněna. Několikrát jste to řekli. V tom textu, se kterým se dnes seznamujeme, uvidíme, zda je to opravdu tak, ale nemám důvod, abych vám nedůvěřoval. Takže parlament nepracoval nadarmo je tam uvedena celá řada opatření, která mají být přijata, aby se zlepšila ekonomická situace a stav zaměstnanosti. A myslím si, že nikdo, když se podívá na současnou situaci, která je obtížná více či méně v jednotlivých zemích, ale v každém případě je složitá. Otázka zní, eh, jak jsou důvěryhodná tato opatření komise, protože dnes to představení, které nám Evropa ukazuje, to jsou rozdělené země, které se nedokáží dohodnout ani na rozpočtu, ani na měnové a bankovní unii a které v konečné fázi vystupují, mluví jinak před, před veřejným míněním, než to, na čem se dohodli v Bruselu. Takže skutečná otázka, to není vaše vůle, to nespochybňují, ale je to, jaké máme prostředky, nebo jaké vy máte prostředky k tomu, aby tento dobře zpracovaný, vyvážený, promyšlený text skutečně dospěl k nějakému skutečnému řešení a aby zde byla skutečně eh, ta eh, důvěryhodnost, kterou budou vnímat naši občané. Děkuji. Nyní za výbor pro zaměstnanost a sociální demokracii pan Butieres. Prosím. No se... Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, hovoř, je zde určitá nedostatečná důvěryhodnost toho, co říkáte vůči občanům a vůči eh, Evropskému parlamentu. Myslím si, že to není pravda, protože byste eh, asi hovořili sebekritičtěji a je dobře, že jste zde oba dva, protože polit, vaše politiky jsou vlastně úzce propojeny. Uh, Chtěl bych položit určité otázky, řadu konkrétních otázek. Jaké závěry vytěžíte z toho, když jste se v loňském roce zavázali k tomu, že v letošním roce bude růst 0,4% a přitom ten růst se snižuje. Také se, jste se zavázali vzhledem k příštímu roku, že dosáhneme růst 1%, ale nebude tomu tak, takže něco zde nezafungovalo. Dnes také musíte vlastně informovat o těch závazcích, které jste přijali loni. Za druhé je potřeba rozhodnout o změně eh, těch multiplikátorů rozpočtových. Snažíte se nás přesvědčit, že jeden 1% snížení zdrojů představuje 1%, zdrojů méně. Když se podíváme na to, co se děje ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku, a co, jaká řešení přijmete, aby se Evropa překonala krizi? A další otázka Jaké jsou tedy pozitivní signály na tom trhu práce? Kde je vidíte? Kde vidíte signály toho, že se zjednodušuje přístup k pracovním místům? Mám na mysli zejména mladé lidi a snižování nezaměstnanosti za čtvrté. Co se týká sociálních závazků, můžete zapracovat do národních eh, plánů a restrukturalizovat ve smyslu zvyšování zaměstnanosti mladých lidí. Nic jsme neviděli. Pane pan Skilkakis jako další řečník z výboru Econ za skupinu liberálů, potom paní Markin za výbor pro zaměstnanost. Pan. Uh, thank you for your... Děkuji. Vážení komisáři, děkujeme za prezentaci. Eufemismus, to je prastarý řecký výraz který používáme i v angličtině. A já myslím, že naše politiky v oblasti zaměstnanosti můžeme nazvat eufemismem, protože v podstatě to je realita eh, v Evropě. Máme zde politiku pro nezaměstnanost. A můj dotaz zní, pro všechny ty země, kde máme 25, 15, 16 nezaměstnanosti, a kde v podstatě máme tu takovou tu produkční kapacitu, která stojí ladem v podstatě miliony lidí. Máte pocit, že máte nějaké nástroje, vy oba dva, i členské státy, nástroje, které by mohly skutečně něco udělat v následujících třech letech na poli nezaměstnanosti? Děkujeme. Paní Arken. Děkuji, děkuji, děkuji oběma komisařem. díma se zde na tiskovou zprávu. Pan Barroso hovořil o fiskální konsolidaci, která v podstatě bude taková, která mm, je mm, příznivá pro růst. A já se ptám, jak to skutečně, jak to vidí. V podstatě tam ty rozdíly rostou v Evropě, očekáváme určité výsledky, ovšem nedochází k tomu. Ano, fiskální konsolidace, to potřebujeme, ovšem jaké je tempo této konsolidace, to nikdo nespochybně. Protože v podstatě ta, ten lék může e, infikovat některé pacienty a některé možná i zabít. Já jsem z Irska. V podstatě se často hovoří, že je to, to špatné dítě evropské fiskální konsolidace. HDP se zde cituje, že jsme tam měli jednoprocentní růst, ovšem rozdíl mezi HDP a GNI u nás je 22%. Eh, hrubý národní důchod minulý rok byl 7%. To jsou skutečná čísla. A tato čísla by měla být zveřejněna. My prostě nemůžeme být považováni za úspěch něčeho, co prostě nefunguje. Já vím, že komise dělá vše v jejich silách a já to akceptuji. Věřím, že mnoho z vašich politik bude mít dopad, přinese výsledky z dlouhodobého, střednědobého hlediska. To ano, ten potenciál tam je, ovšem z krátkodobého hlediska, co uděláme a jakým způsobem to uděláme. Ten, ten, to znamená, Eh, ta rychlost. Já jsem myslela, že mám, že mám ještě, mám ještě tak ještě pouze 10 vteřin. Veřejné finance te hrály velikou roli ve stabilizaci zadlužení. Ovšem hm, to, hm, to břímě je čím dál větší. To hovoří, hovoříte o tom ve vašem dokumentu. V podstatě hm, bychom měli zvážit rychlost konsolidace, protože jinak prostě se zdá, že ne splníme cíle pro rok 2020. Jaká jsou vaše řešení? Děkujeme, říká paní předsedající. Tak možná nyní poprosíme komisa- komisaře odpovědět, pan komisař Aren, pak komisař Andors a poté to změníme to pořadí. Takže nejprve pan komisař Aren, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ta první otázka. Pane Guse, se důvěryhodnost kroků komise. Sdílím vaši obavu, pokud jde o důvěryhodnost Evropské unie a eurozóny. Čili ten způsob, kterým řešíme krizi. Ovšem obecně ani toto prostě není černobílé. Spíše je to taková ta šedá zóna nebo ještě jiná zóna my prostě jsme udělali určitý pokrok eh, v některých politikách v posledních šesti měsících od léta, zatímco v jiných eh, zase oblastech tam ta práce ještě čeká, musíme udělat ještě více. Například Evropský mechanismus stability se stal konečně provozu schopným v říjnu. Je to největší finanční zeď eh, na světě a dopad by neměl být podceňován. Podobně Evropská centrální banka přijala nesmírně důležitá rozhodnutí, které se týkají eh, monetárních transakcí, definovala rámec i podmíněnost pro možné zásahy na sekundárních trzích. Toto všechno mělo jasný dopad na sklidnění trhu a podle mě se to odrazí postupně i na důvěře v reálnou ekonomiku Evropy. Na začátku roku, jestli si pamatujete, někde v Dubnu jsme začali s negativním mm, číslem. První tři měsíce byly pozitivní, tam jsme zaznamenali solidní růst, evropská ekonomika se uzdravovala, a najednou jsme tam měli volby v Řecku, ve Španělsku. Banky se začaly potýkat s většími problémy a rozhodovací kapacita eurozóny prostě nebyla úplně přesvědčivá. Výsledek? Viděli jsme pokles růstu a v důsledcích tohoto, s důsledkami se ještě potýkáme. Ovšem přijali jsme rozhodné politické akce, kroky, abychom se vrátili k tomu růstu. Myslím, že to je právě to rozhodnutí z úterního rána ohledně nového balíčku pro Řecko, pro, z, pro snížení jejich eh, neudržitelné eh, dluhové zátěže. To je důležitý krok. To zároveň poukazuje na to, že eurozóna je seriózním partnerem když říkáme, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nezvratnost a udržitelnost eura. Jistě víte, že jsme zde měli různé tržní síly, pozorovatele, které v podstatě tvrdí, že naše rozhodovací procesy podstatě mm, nebyly dostatečné. Ti, kteří neustále spekulují mm, s tím, že by mohlo dojít k rozpadu eura a tak dále, to skutečně to je opravdu záležitost včerejška, to prostě už neplatí. My jsme seriózní s, pokud jde o stabilitu eura, o zredukování řecké zadluženosti, tak aby Řecko se stalo udržitelnou eh, ekonomikou a vrátilo se k růstu k oživení ekonomiky. Čili hodně jsme již udělali, ovšem čeká nás ještě velký kus práce a právě proto tato zpráva o výroční zpráva o růstu představuje základ pro další práci a i zároveň ten podrobný plán Evropské komise o hlubší a skutečné eh, eh, měnové a ekonomické unii jde tímto správným směrem. Pan Gutierrez se zmínil o tom, že ten růst letošně byl nižší než předpokládaný. Ano, máte pravdu. Důvod? Proč? Tomu tak bylo. Částečně proto, že selhaly určité politiky na začátku letošního roku. Částečně rovněž je to propojeno s nižším růstem vnějším. Oba dva faktory měly negativní dopad na hospodářský růst v letošním roce. Logické vysvětlení je tako, nebo výsledek je takový, že musíme zlepšit tyto politiky. Musíme zlepšit náš výkon na straně členských států a zároveň na úrovni celé Unie, abychom umožnili návrat k obnově, oživení, růstu. Pan Skelakakis. Ano, promiňte, pane komisaři, já jsem myslela, že mám pět minut. Promiňte, jistě. Ještě prosím otázka Elizy, kdybyste k tomu ano, ten kompakt pro růst a a potom ty země s přebytkem, prosím. Ano, země s přebytkem. Tomu se budeme věnovat v následujících dvou týdnech. Tam finalizujeme studii. Co můžeme udělat pro vyrovnání evropské ekonomiky lepším a rychlejším způsobem? Reformy akce politické v těchto zemích, které by lépe umožnily vybalancovat evropskou ekonomiku nejenom v těch deficitních zemích, k tomu dochází, ale, promiňte, čili, ale i v těchto zemích s přebytkem. Já bych chtěl důrazně na tom místě, že se to hýbe. To poslední kolo jednání v Německu znamenalo pětiprocentní nárůst průměrně v oblasti mest, čili poptávka, domácí poptávka, solidní um, pracovní trh, to, to všechno u umožňuje vyšší poptávku této největší ekonomice eurozóny. My se tomu prostě věnujeme a já velice rád budu vést tento dialog i později s vámi přímo u vás, pokud jde o lepší vybalancování evropské ekonomiky. V tomto hledu děkujeme a pan komisař na slovo. Já bych nejdříve rád se vyjádřil k tomu, že komise se pořád eh, pokouší o to tež. Netýká se to makroekonomických eh, politik eh, Eh, a například kroky na finančním trhu za minulý eh, rok. Tam jsme viděli celou řadu nových iniciativ, nových prvků na stole. Eh, ty návrhy mm, samozřejmě se mohou někde zadrhnout, například na radě, ale nejenom na radě. A to ovlivňuje rychlost implementace. Ovšem, pokud jde o politiku zaměstnanosti, tak my jsme přijali celou řadu nových iniciativ a mm, nových přístupů a kdybyste dávali pozor, a já vím, že jste dávali pozor, tak eh, ehm, v dubnu minulého roku eh, vyšel z balíček zaměstnanosti a ten vyvážel, tu strategi- ten vyvážel strategii zaměstnanosti tak, aby byla vhodnější pro stávající krizi. A zaměřuje se tedy nejenom na eh, nástroje strany poptávky, nebo nabídky, pardon, ale také se zaměřuje na efektivnější příležitosti na straně poptávky. Také jsme přišli s návrhy na posílení eh, hospodářského řízení na úrovni Evropské unie eh, v dialogu se sociálními partnery tak, aby další proces eh, řízení a další iniciativy lépe mm, odpovídaly jejich potřebám a názorům. Zaujali jsme eh, úplně odlišný názor oproti minulosti, pokud jde o Evropský eh, sociální fond a ehm, podporu boje s eh, nezaměstnaností mládeže. My jsme mm, v prosinci minulého roku zareagovali na krizi a, místo trole udržitelného oživení jsme si uvědomili, že se dostáváme do recese a ten vývoj eh, se nepřiměřeně týká mladé generace. Proto jsme přijali tu iniciativu a k tomu nedošlo nikdy předtím. A šli jsme do ženských států, kde jsou tyto problémy eh, velice vážné, kde, jsou eh, nejvyšší, kde je nejvyšší úroveň zaměstnanosti. A komise udělala, nebo se vynasnažila Eh, obrátit peníze na projekty, které pomáhají eh, přímě, efektivněji a naléhavěji právě mladým eh, lidem, kteří nejsou zaměstnaní. Částka, která byla zaměřena na tento proces, je nějaký 10 milionů eur. Jedná se jenom o SF, ale i o Evropský sociální fond, který reagoval velice flexibilně na prohlubující se krizi a na aktuální výzvy. Eh, v úvodním slovu jsem také hovořil o zcela nové iniciativě, která eh, nespadá eh, tedy z modrého nebe, protože mládežnická záruka už byla v původním návrhu Evropy 2020 v roku 2010. Ale tehdy jsme byli tak trochu na straně členských států spokojeni a členské státy si byly jisté, že není třeba bavit se o novém nástroji na podporu zaměstnanosti. A my musíme, eh, museli jsme obnovit tu eh, debatu ohledně eh, mládežnické záruky. Asi před rokem docela se setkala s pochopením na radě a příští týden doufám se dostaneme k přijetí v rámci balíčku pro nezaměstnanost mládeže. A naše kontakty s irským předsednictvím naznačují, že ta diskuse na radě by měla probíhat eh, rychle a budou k tomu přijaty závěry rady. A jenom bych eh, zdůraznil, jak důležité jsou finanční instrumenty, protože ty jsou zcela klíčové. Pro rok 2012 i po něm. A proto je politování hodné, jak se vyvíjí situace, respektive jak se nevyvíjí v posledních letech. Když máme eh, zásadní eh, problémy eh, s financováním ESF, A, a máme velkou částku, eh, kterou ještě musíme refinancovat eh, projekty členských států. No, Děkuji, tím se dostáváme ke třetímu kolečku otázek. Nejprve Emily Tyrinen za, zelen, za frakci zelených, potom pan Šontis, takže paní Turinen nejdříve. Ano, já jsem tady jediná, jsem členkou obou výborů takže eh, se pokusím eh, tady zastoupit tady eh, zelené. V tiskové zprávě říkáte, že jsou známky o oživení, to možná ano, ale také vaší poslední předpovědi jsou negativní známky, které třeba mít na vědomí. A ehm, myslím, že třeba je uznat mnohem intenzivněji. Myslím si, že negativní je minimální růst letos i příští rok. Nárůst a trvalý nárůst nezaměstnanosti v roce 2013 i 2014. To si myslím, že je velice vážné. A minulý rok i e, letošní rok e, vidíme e, rostoucí zadluženost. Takže apelujeme na komisi, abyste si uvědomili, že tato čísla jsou vážná a vzali to na vědomí. Pokud jde o pana Réna, tak vy jste přidali jeden indikátor k finančnímu sektoru a ve zprávě 1176 eh, 2011 se předpokládalo, že parlament bude eh, hrát eh, roli při aktualizaci tzv. scoreboardu. Jakou roli pro něj předpokládáte? Dále komise oznámila studii mezi, vazeb mezi deficity a přebytky v eurozóně. Už tu studii máte. A za třetí, jak eh, chcete oznámit ten plánovaný eh, nástroj pro eh, konvergenci a konkurenceschopnost. Potom dále k komisaři Andorovi děkuji za tu mládežnickou záruku, to je velice užitečné. Potom ty flexibilní pracovní poměry, jak to má pochybit pomoci těm nezaměstnaným. Pak pak je se pan Šuntis prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych měl otázku na pana Réna. Na začátku svého příspěvku řekl, že se snažil tu tento týden hrát roli hasiče a architekta. Já bych chtěl pohovořit o té roli hasiče, aby uhasil ten požár řeckého dluhu. Na posledním rozhodnutí eurozóny o řeckém dluhu se řeklo, že za podmínky, že v prosinci je potřeba, aby došlo k odkupu veřejných řeckých dluhopisů eh, sekundárním trhem za tržní ceny z 3. listopadu. Ti, kteří se budou účastnit tohoto postupu, to budou tedy řecké banky a pojišťovny, protože podle analýz jinak to nelze, jinak to není možné. Nicméně, pane komisaři, ještě se neupřesnilo, odkud přijdou ty peníze, jak, za co a jak tedy budeme, se budou moci skupovat tyto obligace. Budou zde nové e, půjčky tedy z, záchranného fondu, jak budeme postupovat vzhledem k tomu, že tento program se prezentuje jako dobrovolný program, tak jak si myslíte, že řecké banky se budou účastnit tohoto programu, protože říkají, že nemají v podstatě žádný zájem, žádnou stimulaci, aby se toho podělili. A potom otázka k rekapitulaci kapitalizaci řeckých bank. Potom tedy je zde otázka pojišťoven. Při předchozích jednání řecká banka poskytla hodně peněz a v v této chvíli, když nemá tyto možnosti, jak se bude postupovat? Bude to podobný postup, povinný postup? Děkuji. Vezmeme si dva poslední řečníky v této skupině, aby komisaři mohli odpovědět na všem těm zapsaným řečníkům. Pan Pupakis a potom paní Podemata. Tak prosím, pan Popokas. Děkuji, paní předsedající. Jak jste řekla, otázka růstu je základní, protože to souvisí s perspektivou jednotné Evropy, ale také s přežitím našich společností. Když máme nějaký členský stát s vážnými rozpočtovými problémy, jako je Řecko, to je velice důležité a závažné pro konkurenceschopnost. Takže se koncentrují, soustředují zaměstnanecké náklady a jak jste bylo řečeno, recese se proměňuje v nezaměstnanost s velmi závažnými sociálními dopady jaké tedy mohou být hlavní osy pro zvýšení růstu, aby Evropa se znovu vrátila k růstu a jakým způsobem se do toho zapracuje sociální hledisko, aby se garantovaly také investice, aby se nevytvářela dvou nebo tří rychlostní Evropa. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Paní Ana Podemata, potom paní Kraca. Děkuji, Perváš. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám chtěla nejprve poděkovat. Poděkovat tedy za váš příspěvek, který je nesmírně konstruktivní eh, z, ze Štrasburku, z, ve Štrasburku v minulém, z minulého týdne tedy. Několik hodin po schůzi eurozóny jste řekl zúčastněným stranám, že budete konstruktivní a že se budeme snažit překonat destruktivní logiku těch červených linií. Skutečně vám chci za to poděkovat. Učinil jste to jménem komise a chtěla bych říct, že v těch pokynech, v těch hlavních směrech si myslím, že to je také ten duch, který vlastně vedl rozhodnutí eurozóny ohledně Řecka. Chtěla bych položit dvě otázky. Za prvé, jsou určité podmínky k tomu, aby ta operace, tedy ta transakce byla úspěšná. Nejprve je potřeba, aby odkup toho dluhu, těch dluhopisů proběhl dobře, takže bych se vás chtěla zeptat, zda jste si jist, že tento postup se bude vyvíjet tak, jak je potřeba. A za druhé, pane komisaři, vzhledem k tomu, že nejistější, nejbezpečnější způsob pro zaručení v životaschopnosti jakéhokoliv eh, druhu a Řecka je o oživení, obnovení průmyslu a, a ekonomiky co nejrychlejší a to je jedna z priorit programu růstu, o kterém zde dnes hovoříme, tak aby země, které uplatňují programy rozpočtové adaptace, které jsou v recesi, mohly překonat. Tedy co můžeme udělat za tím účelem, aby skutečně to byla taková priorita, která nám umožní víc té slepé uličky a také uplatňovat programy k těm zemím, které dnes tedy tyto programy o, ekonomického oživení uplatňují. Děkuji. Děkuji. Pánové komisaři, nejprve bych chtěla mluvit o nezaměstnanosti je nadbytečné zdůrazňovat, že situace je nesmírně závažná. Víme, že je to něco opravdu vážného pro naši evropskou vizi a pro přežití našich ideálů. Ráda bych položila otázku pracovní skupina nebo pracovní skupiny, které byly ustaveny v zemích, které jsou obzvláště dotčeny krizí, uplatňují určité programy pro kterých využívají tyto země, jak se tyto programy vyvíjejí, jak pokračují. Máte již nějaké první výsledky jejich uplatňování? Víte, jakým způsobem tyto uplatňované programy fungují? Protože to je pro nás velmi důležité. To je další iniciativa, kterou je potřeba využít co možná nejlepším způsobem. Potom za druhé, co se týká evropského semestru, ráda bych věděla, jakým způsobem se zohledňujete ve vašem hodnocení ty dopady a zpětnou vazbu také. Já mám pocit, že vaše doporučení jsou soustředěna na tu či onu věc a, a přesto tyto věci velice jsou mezi sebou závislé. Vidíme, že hospodářství má velký dopad i na ostatní hospodářství v ostatních členských zemí a na eurozónu. Další řečník. A děkuji, pane komisaři. Já bych rád polož, vám říci, že jsem opravdu velmi znepokojený. Četl jsem rezime vašeho dokumentu a kolegium vůbec neposlouchalo to, co říká a opakuje parlament již celé měsíce, zejména v Tysonově zprávě, kdy se hovoří o budoucnosti měnové unie. Nevím, jestli je to tím, že jsem přečetl to rezime pouze, ale pokud celý ten dokument, tak vlastně tam se ani neuvádí strategie 2020. Analyzuje se situaci a jediný problém je makroekonomická nerovnováha. A pracuje se pouze na tom, Nehovoří se tam o neúspěchu některých politik, o návrzích určitých náhradních politik. Není tam uvedeno nic o sociální politice. Naopak zdůrazňuje se, jak to učinil předseda, prezident Van Rompuy, o finančním kapitálu, ale zapomíná se na ten lidský kapitál, což je jediný prostředek, který máme k tomu, abychom čelili obrovské konkurenci a O tom se vůbec ve vašem dokumentu nehovoří. Nehovoří se tam o mladých lidech, o průmyslové politice Evropské unie. Já doufám, pane komisaři, že to je pouze opomenutí a že se po prosincové radě ty věci napraví, protože jediný způsob, jak to můžeme změnit, aby opravdu jsme začali, abyste zohlednili naše obavy a zatím to tam zohledněno není. Děkuji. Děkuji. Tak. Takže nyní převrátíme pořadí a nejprve odpoví pan Andor na ty otázky. Máte sedm minut na sedm otázek a potom bude mít slovo komisař Ren. Paní předsedkyně, vážení poslanci, komise nepřehlíží lidský kapitál a proto jsme trvali na tom, aby Mezinárodní měnový fond respektive takhle, aby víceletý finanční rámec měl, obsahoval silný fond pro investice do lidského kapitálu. To je původní návrh komise. My jsme na tom trvali přesně proto, abychom zachovali vazbu mezi finančními instrumenty a strategii Evropa 2020. ESF je jeden z těchto instrumentů, ale je tam také řada dalších menších instrumentů, které vy dobře znáte. My neopakujeme. Každý argument v každém dokumentu Nicméně eh, je třeba eh, si uvědomit, že vyjednávání o víceletém finančním rámci ještě nebyla ukončena. A debatuje se tedy i, i tomto instrumentu. Samozřejmě je třeba eh, fungovat v jiném prostředí s větší flexibilitou. Ale tak se tomu tedy ukázalo v dobách krize. Musíme samozřejmě podporovat eh, mladé lidi. Eh, musím eh, poděkovat paní Turinen za podporu té mládežnické záruky a spolupráce s komisí. Doufám, že to naplní vaše očekávání. Pokud jde o otázku nejzranitelnějších, Možná, že jde o formulaci, ale já jsem tady hovořil o segmentaci trhu práce. Pokud chcete o polarizaci eh, trhu práce, danou, eh, dané eh, různými typy pracovních smluv. A my prosazujeme hm, překonání této segmentace také tím, že zlepšíme podmínky a ochranu mladších lidí a zaměstnanců, kteří dlouhodobě mají eh, dočasné eh, pracovní poměry, pokud vůbec eh, seženou nějakou práci. Takže takovéto zjednodušení, myslím, může hrát důležitou roli. Dobrá. Akční týmy ty pomáhaly mladým lidem eh, v balských zemích, eh, na Slovensku, v Polsku a v Od jara do léta a finanční dopad jejich práce na tedy eh, si vyžádal asi přesunutí 10 milionů eur do, této, eh, do těchto zemí. Asi eh, polovina mm, nebo půl milionu malých lidí dostalo přímou pomoc v těchto eh, zemích. Dohromady jich bylo osm A podobně eh, jsme byli v kontaktu se sedmi dalšími členskými státy, které jsou další na řadě při řešení eh, nezaměstnanosti mládeže, ale to byl spíš takový dialog než realokace prostředků, ale situaci sledujeme. Nemůžeme samozřejmě ty, ty samé částky eh, realokovat v čase, takže eh, ono nějakou dobu bude trvat, než, ten výsledek, než toho výsledek, výsledku dosáhneme. A náš dialog se členskými státy se také týkal hledání příležitostí eh, toho, co dělat, k tomu, co dělat do budoucna. Mým cílem pro nadcházející tři návštěvy během jednoho týdne na jihu Itálii, eh, Portugalsko a Španělsko, eh, je zaměřit se na ty nejožehavější problémy. Také jsem se chtěl vyjádřit eh, k úpravě mest. Pokud jde o vývoj mest, tak máme obecní eh, princip eh, mzdová dynamika a vazba eh, s produktivitou. A ty úpravy z posledního období reagovaly na nesoulady mezi těmito dvěma. A vždycky jsme trvali na tom, aby při případné korekci byli přizváni k konzultacím sociální partneři a, a Eh, je tady obtížná situace například v Řecku, kde spolupracujeme s Mezinárodní organizací práce na sledování vývoji. Během eh, poslední návštěvy eh, v Řecku jsem se také setkal se sociálními partnery. Samozřejmě všichni dobře známe i jejich pohledy, to, jak oni vnímají situaci. A, a mm, vždycky spolupracujeme s aktuální vládou, tak abychom co nejvíce obnovili fungování sociálního dialogu. Děkujeme. Vážený pane komisáři, a nyní má slovo komisář Ren. Děkuji. Paní Kraca. Takže ne, nejprve otázka, na, která zazněla od paní Turunen. To znamená ten indikátor v rámci finančního sektoru. My jsme diskutovali s Evropským parlamentem na základě interinstitucionální dohody o této problematice. Já jsem zaslal dopis Martinu Šulci v tomto ohledu, kde jsem informoval Evropský parlament o těch indikátorech spojených s finanční stabilitou, těch jedenácti um, indikátorech eh, z dané zprávy. propojení mezi deficitními zeměmi a zeměmi přebytku. Vracím se k té mé původní odpovědi na paní na otázku paní Ferrieri. na naš, ho, hovořil jsem o naší zprávě, o dopadu eh, těchto zemí, které mají přebytek a na nějaké vyrovnání evropské ekonomiky. To je zpráva, kterou připravujeme, bude hm, hotová za několik týdnů. A další dotaz Financování konvergence, nástrojů pro konvergenci, kterou navrhujeme pro skutečnou, pro tu hloubkovou, ten hloubkový dokument pro skutečnou hospodářskou měnovou unii, jak to budeme financovat a tak dále. Prostě musíme mít dohodu o více letem finančním rámci, to je první věc. Zdá se, že to bude oddělená záležitost. Bude to asi pravděpodobně otázka pro eurozónu, pro země eurozóny, které se zúčastní tohoto projektu a rozhodnou o tom, jak to ufinancovat. Pan Čučes. Operace, která se týká výkupu dluhu v Řecku. Ano, máme zde prohlášení v tomto ohledu, je zde určitá reference, to znamená, že očekáváme, že by ty, ty ceny neměly být vyšší než, pos, v špátek 22. listopadu. Z právního hlediska, a to bych chtěla říct si velice jasně, z právního hlediska jde o operaci či aktivitu na straně řeckých úřadů a soukromými investory. Je na Řecku rozhodnout se a řídit tuto aktivitu. Pouze jsem chtěl říct, že bude mít k dispozici dostatečné finance, které by umožnily zpětný odkup dluhů, ale samozřejmě na základě kontaktů. Ještě teda probíhají kontakty s řeckými úřady v tomto ohledu. Paní Podemata. zda tato dohoda euroskupiny bude fungovat či nikoli. Je to velice pečlivě připravená, připravený jasný závazek členů eurozóny zredukovat dluhové zatížení Řecka ve dvou etapách. První etapa, máme tam konkrétní závazky, zredukovat to na 124 v roce, do roku 2020. Důležité je, že zde máme další závazek členských států eurozóny, které zvažují další opatření, další asistenci, včetně například nižšího kofinancování u strukturálních fondů nebo dalších snížení zatížení, tak abychom opravdu dosáhli udržitelné zadlužení eh, Řecka bez souladu s tím, co unese eh, samozřejmě podívat se na to, jak to vypadá s HDP. Na no to několik etap, některé konkrétní kroky proběhnou v následujících týdnech, měsících, jedno opatření za druhým a za te, poté je zde další závazek do roku 2016 tom roce 2016, pokud to bude zapotřebí přijmout další opatření, která by umožnila snížit zadlužení. Myslím si, že to bude mít pozitivní dopad na důvěru v řeckou ekonomiku. Evropská unie tím, že umožňujeme nižší konfinancování v rámci projektů u strukturálních fondů, čili tím pomáháme a my i komise by chtěla takto pokračovat i v tom následujícím období mu eh, víceletého rámce finančního. To má eh, zásadní dopad. 4 až 5 miliard eur za celé toto období. To znamená asi tak 2,5 HDP. Možná se vám to zdá málo, ovšem je to podle mého názoru veliké číslo, pokud je o udržitelnost zadlužnosti. Celý ten balíček představuje pět až šest různých opatření, to znamená znížení úrokových sazeb, prodloužení splatnosti a tak dále. To jsou hlavní prvky tohoto balíčku. Oficiální rozhodnutí ovšem budou muset padnout na setkání Euroskupiny 13 prosince. Záleží na tom ovšem, jak budou dokončeny či nedokončeny národní postupy a samozřejmě i ta otázka toho zpětného odkoupení dluhu, jak dopadne toto jednání s řeckými úřady. Paní Krasa hovořila o takzvaných těch spillovers mezi jednotlivými zeměmi a tak dále. Je to součas této výroční zprávy a právě proto zde hovoříme o těch převicích běžných účtů a potřebě reform pro lepší a jednodušší vyrovnání eh, rozbalancování v rámci evropské ekonomiky. Pan Alonso hovořil o tom, jestli jsem to správně pochopil, o tom našem podrobném dokumentu eh, a jeho implementace. Kolega Andor již o tom hovořil. Je zde jasný rozdíl mezi těmito dvěma dokumenty, které jsme dneska přijali. Výroční zpráva o růstu, ta se týká konkrétních politických opatření, záležitostí pro rok 2013, pro další evropský semestr, implementace politik a tak dále. Zatímco ten náš podrobný návrh, ten blueprint eh, k skutečné hospodářské měnové unii, tak to tam jde spíše o vybudování, opětovné vybudování architektury v této unii. Ne, nemělo by to pokryt všechny ty politiky, prostě pokrývá to. V podstatě hovoříme zde o posílení těch institucionálních základů eura. Abychom vůbec mohli implementovat tento podrobný návrh směrem k silnější a skutečnější um, hospodářské měnové unii, tak tam skutečně potřebujeme především ten eh, dvoubalíček a já doufám, že, se, že ho přijmete i na vaší straně, abychom opravdu se tímto směrem mohli ubírat. Děkujeme. Děkujeme, vážení komisaři. Je to po druhé, kdy oba výbory se sešly, nebo po třetí dokonce, kdy se sešly oba výbory pro, v rámci toho evropského semestru. Já se omlouvám, pane komisaři, ale je to znovu ukázka toho, že tento Evropský parlament bere velmi vážně otázku evropského semestru. Oba jste zdůrazňovali význam toho ročního průzkumu růstu. Ten dokument toho ročního průzkumu o růstu nezačíná špatně, když říkáte roční průzkum a tak dále co se týká koordinace ekonomické politiky pod, ve spojení se strategií 2020, to je téměř eh, vlastně, jako by to psal Evropský parlament, ale potom, když se podívám na ten další krok, tak tam už není ani slovo o Evropském parlamentu v tomto dokumentu. A přece Paralelně vidím dokument, který se nazývá Blueprint, o kterém jste oba hodně hovořili. A tady v tomto dokumentu je uvedeno. A... Především ty, které by vyvolaly parlamentní debatu o evropském semestru, například zapojení parlamentu do diskuzí ohledně zprávy o výroční zprávě o růstu. Takže zdá se mi, jako by ty dva texty byly napsané dvěma různými lidmi nebo dvěma různými mozky. A přitom mám pocit, že komise je kolegium. Upřímně, pokud chcete, aby členské státy brali evropský semestr vážně, tak berte vážně tento Evropský parlament, který již celé roky se bojuje, proto, bojuje za to, aby koordinace ex ante eh, těch politik, aby to skutečně něco znamenalo. Aby to znamenalo, že v průběhu toho prvního čtvrtletí, když jsme vedli debatu o stavu evropské ekonomiky, o diagnóze evropské ekonomiky a že členské státy si musí definovat na základě toho, jakým směrem se budou ubírat pro oživení růstu, pro korekci deficitu, pro vytváření pracovních míst, aby to mohli udělat. Ale upřímně, my jsme vašimi nejlepšími spojenci v této věci a nezávisle na kvalitě vašich příspěvků je zde ještě určité úsilí, které musíte vyvinout, abychom mohli dobře spolupracovat v tomto směru a jsem si jistá, že Evropský parlamentní týden, který organizujeme společně 28. ledna, bude v tomto duchu silným okamžikem a doufám, že se budete mobilizovat, abyste to vzali vážně. Není to proto, že Evropská smlouva dává tu možnost spolurozhodování, parlamentu, že ta vůle vytvářet veřejný prostor pro debatu, aby to uvědomění se mohlo skutečně přeměňovat ve včiny evropských, evropských členských státech. A, dů, a mělo by se to stále optimalizovat, tento proces. Myslím si, že je to důležité poselství, které bychom měli vyslat, alespoň pokud se mě týká, jsme někdy překvapení, že to, co by měla být tím směr, ten směr, kterým se ubírají členské státy, je nezměněno, zatímco výhledy růstu byly sníženy, byly korigovány pro všechny instituce, až, ať už to je Evropská komise, nebo jak jste bylo včera řečeno, OECD, myslím si. Samozřejmě děkujeme tlumočníkům, že s námi vydrželi až do konce naší práce. Jsme rádi, že je duch spolupráce mezi našimi dvěma výbory a sejdeme se nejpozději 28. ledna v během Evropského parlamentního týdne. Děkuji vám všem, že jste zde zůstali až do konce.